Cominciamo i nostri lavori. Dobrý den, dámy a pánové, začneme s naší prací. Nejprve bych vás chtěl upozornit, že toto jednání se bude přímo v přímém přenosu vysílat na internetu. Návrh pořadu jednání. Ah, meglio. <laughs> allora, si sente adesso? Tak snad mě všichni slyšíte, musím se asi trošku víc předklonit. Takže Návrh pořadu jednání byl distribuován 11. dubna. Navrhuji přidat do pořadu jednání dva nové body. Za prvé obdržel jsem žádost eh, italského ministra pro ekonomiku Giulia Tremonti, zda by mohl zítra předstoupit před tímto výborem a to k otázkám které se týkají jeho oblasti, hospodářské krize a zejména konkrétního aktuálního problému, problému imigrace a energetiky. Jedná se o důležitého ministra, tudíž jsem se obrátil na kolegy z ostatních politických frakcí, socialistů a dalších, zda by s tím měli problémy, říkali, že ne, takže uh, od 11.30 budeme mít slyš, toto nové slyšení zítra. Potom další bod, nový bod na pořad jednání je e, nová zpráva za výbor Jury. Je to zpráva pana zpravodaje Messerschmitta a to je bod, který bychom měli zařadit dnes, 18. dubna a uděláme to ještě před schůzí koordinátorů, protože jinak by to neproběhlo včas před výborem jury. Dále bych tady chtěl přivítat eh, dva nové náhradníky, a to sice paní poslankyni Zuzanu Brzobohatou, snad jsem to vyslovil správně, paní ko- není tady, paní kolegyně, ne. A potom pan poslanec John Stewart Agnew, ten zde také není. Tak snad jsem to jméno dobře vyslovil, alespoň. Dobrá, takže to byla nová informace a tímto považuji pořad jednání za schválený. Dále bychom měli schválit zápisy z předchozích schůzí 7. března a 14. a 15. března. Tyto zápisy tedy považuji za schválené. Vidím, že nikdo nemá námitky, takže tímto jsou schváleny. Další bod pořadu jednání je vývoj v rámci COSAC. Máme zde panu místopředsedu Martineze Martineze, kterého tímto velmi srdečně vítám. Zejména také proto, že už se účastnil našeho výboru několikrát. Dalo by se skoro říci, že je takovým čestným členem našeho výboru. Byl tady naposledy 31. ledna a je zde přítomen, abychom provedli výměnu názorů před eh, dalším jednáním Kozaku, které by mělo proběhnout 29. a 31. května v Budapešti. My bychom se zde měli jaksi připravit na toto jednání a měli bychom dát návrhy delegaci Evropského parlamentu, která se zúčastní právě jednání Kozaku v Budapešti 29. a 31. května tak aby naše delegace byla schopna co nejlépe se zhostit svého úkolu. Bodů na pořadu jednání je mnoho. Jednak se tam bude hovořit o e, stávající situaci maďarského předsednictví, potom o hospodářské zprávě, Evropská strategie 2020, evropský semestr. Potom by se měly provést také technické úpravy jednacího řádu Kozák, Potom další věc a tady bych zejména apeloval na pana před, místo předsedu Martineze Martineze, aby mm, jednak Hovo se věnoval té nedávné konferenci předsedů evropských parlamentů, které se zúčastnil spolu s panem předsedou Bužekem, která proběhla 4. 5. dubna. Tam se poměrně podrobně hovořilo o meziparlamentní spolupráci v oblasti zahraniční politiky, společné obrané politiky a také společného prostoru pro svobodu a spravedlnost. Věřím, že jste již dostali eh, závěry předsednictví, takže já bych teď bez další prodlevy předal slovo panu místopředsedovi Martinezi Martinezi a děkuji mu ještě jednou, že za námi přišel. Jo, Krásný, dobrý den, jsem to já, naopak, Karlo, kdo ti musí poděkovat za tu příležitost, kterou mi poskytuješ, abych se obrátil na kolegy, kteří pracují v tak důležitém výboru, jako je tento. abychom eh, se společně mohli podívat na to, co je třeba probrat na konferenci Kosaku, která se bude konat v Budapešti. Myslím si, že je důležité, abychom se tak trochu zastavili a zamysleli se nad situací vztahu mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty a hlavně po konferenci předsedů a poslaneckých sněmoven, eh, která se konala před několika týdny tady v Bruselu. Rád bych všem kolegům zde řekl, že abychom eh, hovořili o tomto tématu, tak na mm, konferenci předsedů politických skupin a na rozšířeném předsednictvu výboru pro zahraniční záležitosti eh, jsem také hovořila. Měli jsme tři setkání s panem předsedou Buskem, včetně některých eh, poslanců, kteří byli zpravodajové pro toto téma, protože si uvědomujeme, že to je téma, které vyžaduje zamyšlení a kde je třeba učinit rozhodnutí pro to, abychom věděli, jak můžeme pokračovat v současné situaci. Konference předsedů byla organizována velice eh, účinně eh, díky eh, přátelům z poslanecké sněmovny a, a senátu Belgie. Byla projednávána celá řada zajímavých bodů, ale prioritou a dominantním tématem bylo, pakliže tedy jiné otázky se věnovaly rozumné diskusy v normálním rozměru. V běžném byl tady bod, eh, který skutečně ehm, nás ehm, zajímal tak tři čtvrtě času eh, celé konference, eh, kterému jsme se zásadně věnovali. A sice, jak realizovat to, co Lisabonská smlouva zakotvila v, co se týče spolupráce Evropského parlamentu a národních parlamentů tématu politik bezpečnosti, obrany a společné zahraniční politiky. E, také e, jsme se věnovali prostoru bezpečnosti, svobody, čili otázky Europolu, Eurojustu, ale tady nebyly tak vášnivé debaty. E, rád bych vám řekl, No, musím se tedy mírnit, ale pravdou je, že situace byla poměrně napjatá a poměrně i nepříjemná, protože pravdou je, že došlo k určité konfrontaci mm, mezi na jedné straně belgickým parlamentem Eh, s určitou podporou italských poslanců a v určitém okamžiku taky poslanců spolkového sněmu a na druhé straně prakticky všech ostatních. Některých proto, že přispěli do diskuse a někteří, kterým se prostě příspěvky nelíbily. Proč toto napětí? No, ono to bylo tak, že toto napětí se vlastně výlučně soustředilo na vztahy s Evropským parlamentem. Jinými slovy, Nevím, jestli bych to měl nazvat agresí, možná tedy určité kritiky, které se týkaly belgického parlamentu. To byly kritiky týkající se postoje, který zaujal belgický parlament jaksi příznivě a důstojně bych řekl, co se týče role eh, spolupráce jejich parlamentu s Evropským parlamentem, či se to týkalo otázky spolupráce Evropského parlamentu a národních parlamentů, abychom společně sledovali eh, tu společnou eh, bezpečnostní a obranou politiku a politiku zahraniční. Myslím si, že to znáte. I ve vašem výboru belgický parlament udělal návrh určitý, kde zpracoval, jak by se mohlo stvárnit takovéto fungování, které vlastně vyplývá jako povinnost z Lisabonské smlouvy. A tento dokument byl zaslán, tento návrh byl zaslán všem národním parlamentům a Evropskému parlamentu. Evropský parlament prostřednictvím své pracovní skupiny Eh, určitého pilotního výboru odpovědný za spolupráci Evropského parlamentu a národních parlamentů dospěl k závěru, že takové ty hlavní hm, směry eh, předložené belgickým parlamentem jsou přijatelné a že návrh té konstrukce spolupráce hm, eh, což bylo prostě ustavit určitou konferenci, která by se měla v určitých pravidelných setkáních vždy stromažďovat za účasti eventuálně jedné třetiny či dvou třetin poslanců z národních parlamentů. Všechno ostatní by bylo přijatelné, prostě, že eh, bychom se jednu nebo dvakrát setkávali v Evropském parlamentu, sekretariát této konference, která by byla ustavená, by byl usídlen v parlamentu. A naše pracovní skupina eh, žádala, abychom neměli 33, nýbrž 40 zastoupení, protože na konferenci předsedů politických skupin eh, se odhadlo, že by bylo dostačující belgickému parlamentu poslat dopis, kde bychom vyjádřili, že respektujeme všechny body. Takže to bylo skutečně rozumné a přijatelné. A čelili jsme jednou situaci, že ze strany určitých národních parlamentů, můžeme říci vlastně bez výjimky, došlo k skutečně mimořádně kritickému postoji vůči belgickému parlamentu, co se týče místa konání, eh, sídla sekretariátu a týkající se také účasti eh, podílu Evropského parlamentu na celé této konstrukci. Evropský, belgický parlament poslal druhý návrh, eh, snažil se zohlednit jednotlivé prvky, které tedy dostal v příspěvcích národních parlamentů, chtěl tedy trochu snížit jaksi ty ambice, ale zachoval 20%, protože řekl, že Evropský parlament by měl mít 25% toho, co, měli, co by měli národní parlamenty. To znamená 20% celého, z celého shromáždění konference. A tím s tímto jsme se tady sešli na schůzi v Bruselu a musím říci, že situace byla nesmírně napjatá. Protože tady došlo k takovému vytvoření zvláštní koalice s málo výjimkami určitých parlamentů, Eh, kteří jsou velice nepřátelsky postaveni vůči všeho, co se týká evropské integrace. To znamená nesmírně kritičtí, týkající se jakékoliv účasti a podílu Evropského parlamentu, co se týče sledování společné bezpečnostní obrané politiky či zahraniční politiky. Ale s nimi došlo také k tomu, že daleko větší počet národních parlamentů se domníval, že ten návrh mm, toho, co je třeba udělat, by neměl být, neměl být prostě motor či stroj se dvěma koly, ale s 28 koly. To znamená 27 eh, eh, národních parlamentů a Evropský parlament. No, říkám to tak, protože v některých případech je vlastně 40, 39 až 40 sněmoven, eh, které se účastní, ale v určitých eh, zemích prostě by se to týkalo jenom jednoho parlamentu, někde dvou tam, kde je bikameralismus. Ale eh, jak říkám, napětí bylo velké. Z toho důvodu, že tento rozdíl koncepce je naprosto zásadní. A já se domnívám, že je nemožné něco takového obhájit, když člověk vezme v potaz to, co je zakotveno v Lisabonské smlouvě, zejména ve článcích 9 a 10 protokolu, kde se neustále hovoří o dvou partnerech, o Evropském parlamentu a národních parlamentech, o národních parlamentech a Evropském parlamentu, protože ze stranu strany národních parlamentů eh, se prostě hovoří ve článku 9 a ve článku 10, jako by článek 9 neexistoval. Znovu se to eh, objevuje ve článku 10. A v případě, eh, když si pan předseda Buzek vzal jako jeden z prvních slovo, tak ve svém projevu samozřejmě se velice vyslovoval v tom duchu spolupráce, o který usilujeme také. a říkal, že je ochoten předložit eh, poslední návrh, který dostal od belgických partnerů a sice, že bychom měli 27 reprezentantů a národní poslanci by měli, za, by měli zastupování čtyři na svůj prostě za svůj parlament. A bezprostředně, to, co bylo jasné, že by to nebyly čtyři, aby to nebyly čtyři, nýbrž šest poslanců za každý jednotlivý stát, což by znamenalo 27 eh, parlamentů a 162 eh, národních parlamentů eh, jako poslanců. A bylo strašně těžké prostě eh, nějak pracovat s tímto návrhem. Buzek řekl, že by akceptoval 27, ostatní věc nebyla jasná a samozřejmě já jsem nechtěl protiřečit panu předsedovi. A určité překvapení, eh, před které jsme byli postaveni, bylo, když tento náš návrh byl jaksi přijat takřka se sarkazmem bylo řečeno, že to tedy ani náhodou, že jediná věc, o které můžeme diskutovat, že ta, tento návrh by znamenal 14% a to nešlo. A jediná věc, o které byli ochotni diskutovat 162 zástupců z národních parlamentů a 6 zástupců Evropského parlamentu No, což samozřejmě vůbec nebylo v souladu s tou koncepcí, eh, kterou jsme měli. Belgičané skutečně bojovali do posledního okamžiku, abychom dosáhli něčeho jiného, ale problémem je, že prostě ne, jsme nedospěli ke koncensu. Nejenom, že jsme nedospěli ke koncensu. Nedospěli jsme ke koncensu ani v tom ohledu, jak by se mělo pokračovat protože se zamítlo 6 až 7 návrhů různého charakteru. Jeden z nich byl, aby, že předsednictví Polské svolá mimořádnou konferenci předsedů parlamentů ve druhé polovině roku, aby se zaobírali vyloženě tímto tématem. To bylo zamítnuto. Druhý návrh byl, že pan předseda Busek a předseda Polského parlamentu bez nezbytnosti tlumočení eh, by se sešli, aby diskutovali společně o nějakém eh, dalším možném prostě postupu. Bylo to zamítnuto. Další návrh byl, aby se sešli mm, tři zástupci trojka eh, současný, minulý a budoucí předseda této konference, bylo to odmítnuto. A poslední návrh byl, aby, eh, aby sekretariát jednotlivých národních parlamentů a sekretariát Evropského parlamentu se sešel, aby se vidělo, zda úředníci těchto parlamentů by byli schopni načrtnout cestou, kterou jsme nebyli schopni eh, vytýčit my jako poslanci. Také to bylo odmítnuto. Takže jsme se odstli v současné situaci, kdy Tady neexistuje žádné předložené řešení, jak bychom měli pokračovat. A tváří v tvář této situaci v jednáních, eh, která jsme měli s přáteli z AFETu, s, na konferenci předsedů politických skupin, v besedách, v diskusích s panem předsedou parlamentem, eh, také pan Duff, pan Brok, Prostě závěry, ke kterým jsme dospěli, je, že za prvé naše chování by mělo být zejméno eh, ozdobeno trpělivostí, obezřetností, ano, čili obezřetnost, trpělivost. Neměli bychom spěchat, máme pokračovat prostě v tomto prostoru, jak nejlépe umíme a můžeme jako Evropský parlament a že prostě se uvidí, jak se situace vyvine. Neměli bychom se ničeho obávat, neměli bychom nic uspěchávat, mm, ale měli bychom nedošlo k dohodě, i když v závěrech, které budete mít, ten skutečný text, původní text byl francouzský, kde se říká, že nedošlo k žádnému konsensu, zatímco v angličtině se říká, jelikož se nedospělo ke konsensu skoro v ničem, dospělo se k tomu a tomu, což vlastně nedává jasno v tom, zda se schválilo všechno nebo nic. No, co se týče konkrétní aktuální situace, myslím se, že bychom za prvé měli pochopit, že díky práci vašeho výboru i dalších výborů společná eh, spolupráce Evropského parlamentu a národních parlamentů funguje dobře, protože eh, jsme skutečně hovořili o celé řadě věcí, dospěli jsme k celé řadě věcí. Eh, to znamená to, co se eh, eh, nazývá smíšené parlamentní skupiny či delegace, funguje velice dobře a bude to fungovat i nadále, ty meziparlamentní delegace. To, co nefunguje, je toto. A jednou, když jsem hovořil s polskými přáteli, kteří zde byli, eh, na jedné z těchto smíšených parlamentních skupin, setkání těchto smíšených delegací jsem jim já předložil jaksi dvě představy. Řekl jsem, že za prvé naše koncepce byla tato koncepce prostě vozidla s dvěma koly. Ale eh, řekl jsem, že vozidlo s dvěma koly nemůže být kolo, protože to bylo vozítko 19. století, kde bylo jedno obrovské kolo 160 cm a druhé kolo, které bylo malé 6 cm to je skutečně obtížné uřídit a každým, eh, v každém případě by nám to nic ne pomohlo, protože to patří do historických muzeí, eh, protože došlo k takové technické změně, že tady máme jiná kola, která daleko lépe fungují dnes. Také jsem řekl, protože byla přítomna <clears throat> předsedkyně Senátu velice milá. Ona říkala, že výzvou, výzvou je, abychom se naučili tančit společně a tančit dobře. A samozřejmě, když se člověk učí tanci, tančit, tak se občas šlape na nohy, potom lidé začnou tancovat společně, začnou sledovat stejný rytmus a to je ta výzva, které čelí každý, kdo se učí tančit. Ale proto, aby se člověk naučil tančit, musí prostě existovat vůle z obou stran naučit se tančit. My chceme se to naučit, my chceme tančit v rytmu, a kromě toho jsme k tomu také povinni. Ale já si myslím, že to je právě to, eh, co potřebujeme. To je tedy situace, Karlo, v níž se nacházíme. Není to tedy příjemná situace. Především pro ty, kteří celou řadu let, a pan eh, kolega Mendes Vigo to ví, 22 eh, roku let byl členem Národního parlamentu a pak je tady. A teď vlastně nemohou eh, být ani tam, ani tam, protože musíme se snažit o to, abychom mohli spolupracovat. Vždyť se tady nacházíme mezi dvěma nástroji, které máme a které je třeba rozumně využívat. Eh, samozřejmě, když se podíváme třeba na kladivo a srp, tak no nám samozřejmě každé sloužilo k, něčo jiné, k něčemu jinému, ale je třeba, aby to fungovalo harmonicky společně. Čili budeme pokračovat, eh, směřovat k tomu cíli, ale to sdělení, které vám chci předložit, je, že Kosak a konference, ke které došlo, ke, která se bude konat v Budapešti, bude důležitá protože tam je třeba skutečně dospět k rámcovému rozhodnutí, abychom mohli vytýčit směr, který nenechá žádné pochyby. Ani není třeba, není možné tento směr měnit. Nikdo nemůže zakazovat, aby než se schválí eh, pořádek, eh, program jednání se třeba někdo přihlásí a něco navrhne. Myslím si, že budeme v komplikované situaci, protože je zjevné, že tady je celá řada národních parlamentů usilujících o to, aby z Kosaku se stala platforma, kde se bude diskutovat politika bezpečnosti, společné bezpečnosti, obrany a zahraniční politiky. A to by nám tedy neposloužilo. Kosak může samozřejmě diskutovat, o tom se hovoří ve článku 10 protokolu. Tam se to objevuje, že e, v jednotlivých bodech se může samozřejmě konference zaobírat těmito tématy, ale nemůže se přeměnit do mechanismu, který by systematicky a průběžně se zaobíral eh, tou, eh, tímto tématem. Čili můžeme se v Budapešti odstnout před touto potíží a proto je důležité, Karlo, aby delegace Kosaku, eh, delegace, která pojede na Kosak, byla delegace, která se zabývala sledováním tohoto tématu a já jsem generálnímu sekretáři řekl, že ty a já bychom měli předsedat a skutečně postarat se o to, aby nás doprovázeli kolegové, kteří se dohloubky zaobírali tímto tématem, aby se tam také mohli vyjádřit. A další věc, která je také poněkud zneklidňující, aspoň si myslím, že bychom o tom měli diskutovat, Protože to, v čem, o čem jsme diskutovali na těchto zasedáních, bylo, že oč se usiluje, aby mechanismus kosak byl takový mechanismus, který by vlastně měl se starat o všechno i o sledování Europolu, Eurojustu, měl by to být mechanismus, kde všude by bylo těch 162 eh, národních poslanců a 6 evropských. A já si myslím, že takový mechanismus není možná, protože eh, to prostě není možné. A poslední eh, poslední eh, myšlenka, kterou vám chci říct. Dali ještě jeden okamžik, kde máme skutečně velikou potíž jako Evropský parlament. A sice, že naši kolegové nechodí na schůze. Samozřejmě, když trváme na tom, aby 42 nebo 33 evropských poslanců bylo zastoupeno na združení Kosak a potom dospějeme, přijdeme na schůze a vidíme, že tam ne, že tam jsou, je 30 poslanců, ale 3, No, tak samozřejmě automaticky se dostáváme do absolutně nekoherentní situace, eh, která eh, napříč všemi politickými skupinami hm, znamená, že musíme skutečně vyvět tlak na to, aby naši kolegové chodili na schůze, aby nám nemohli říci, jak nám řekli, hm, jak můžete vůbec žádat 35% zastoupení, když vaši poslanci nikdy na tyto schůze nechodí. No, tedy v těch smíšených parlamentních výborech to tak není, ale eh, je tomu tak, a to jsem zažil včera i převčírem na těch smíšených výborech parlamentních, kde vidíme, že kolegové mají jiné priority, není již pravda? A proto prostě nechodí tolik na tyto společné schůzky s národními parlamenty. A domnívám se, že to byly tedy ty nejdůležitější body, které jsem vám chtěl říci a opakuji radu předsedy, čili obezřetnost. pero no estaría de más pues que una comisión como esta hlavně nic neuspěchat a snažit se prostě přemýšlet, jak by bylo možné vybřednout z této situace protože zatím ta cesta je zavřená v tomto tématu. Bez eh, možnosti, bez vidiny nějakého kompromisu, čili možná, že by jste nám mohli pomoci i v tomto. Děkuji vám za vaši trpělivost a za to, že jste si mě vyslechli. Děkuji. Grazie, Děkuji mnohokrát panu poslanci Martinezi Martinezovi a jsem skutečně ohromen těmi detaily, těmi podrobnostmi a zejména tím, jak přesně víte, jaký rozměr měla ta jednotlivá kola velocipédu. To na mě udělalo skutečně velký dojem, ale každopádně děkuji i za ostatní informace a teď předám slovo paní poslankyni Gurmaj. Máte slovo. Thank you very much, dear Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Právě jsem obdržela zprávu, že Maďarské národní schromáždění přijalo novou ústavu. Vládní strana hlasovala pro, eh, extremistické strany hlasovaly proti, všichni ostatní se zdrželi, kromě strany bývalého předsedy Národního parlamentu. Takže máme novou ústavu. Pan Saner vám ji představí včera. Eh, Škoda, že jsme o to nemohli jednat eh, dříve, tak jak jsme o to žádali. Ale není tedy, jaké jsou aktuality, respektive aktuální téma, jak eh, vzhledem k tomu, že pan Miguel Angel místo předsedovského parlamentu je tak laskav, že nás vždy přichází informovat o vývoji v Kosaku a vztazích s národními parlamenty. Na posledním zasedání 4. 5. dubna bylo projednáváno mnoho zajímavých témat a jako vždy se ukázalo, že existuje prostor pro další spolupráci. Samozřejmě, mimo jiné byla přeskoumá, byl přeskoumán společný parlamentní dohled nad eh, společnou bezpečnostní a zahraniční politikou a společnou, eh, za společnou eh, obranou politikou. To je velice důležité. Důležité, že to se oslo na pořadu dne. Dále pokud je o monitorování eh, prostoru eh, svobody eh, bezpečnosti a spravedlnosti, to bylo také důležité téma, dále monitorování činnosti rozvěrných služeb, spravodajských služeb, to skutečně jsou všechno klíčová témata, ale samozřejmě pro všechny z nás je mimořádně aktuální finanční krize a její dopady na státní rozpočty, na stabilitu eura, a na roli parlamentu a spolupráci Eh, mezi parlamenty v rámci eh, mm, evropského ekonomického řízení a zprávy a také eh, evropský semestr. Všichni bychom samozřejmě měli přivítat evropský semestr a transparentnost, která je velice potřebná. Samozřejmě nesmírně důležité informovat občany, zvyšovat informovanost veřejnosti. Já poté, co jsem si přečetla závěry z toho zasedání, bych ráda učinila několik poznámek. Jednak kladení důrazu na plnou transparentnost a potřebu eh, informovat veřejnost, pokud jde o evropský semestr. Evropští občané ztratili důvěru v EU obecně a mnoho z nich je nyní skutečně v těžké situaci kvůli krizi. Musíme jim ukázat, že Evropská unie je stále schopna a ochotna eh, vzít na sebe posílení hospodářského řízení a zprávy a zaručení stability eurozóny také rozhodně vítám to, že je zmiňována v závěrech potřeba vyváženosti mezi opatřeními eh, v oblasti solidarity, eh, úspornými opatřeními a opatřeními na podporu eh, výzkumu, trvalého udržitelného rozvoje a zaměstnanosti, tak abychom co možná největší měrou zabránili krizím, které mají nejhorší dopad na ty nejslabší vrstvy obyvatel. Samozřejmě krize nás zasáhla všechny a když přijímáme potřebné reformy, neměli bychom zapomenout na zranitelné vrstvy obyvatel. Naše odezva na krizi by měla vycházet z principu společenské solidarity a to jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni. A já jsem přesvědčena o tom, že podobná fora, jako je toto, skýtají skvělou příležitost k výměně názorů a osvědčených postupů, eh, které vedou k optimálním řešením eh, tedy těm nejlepším možným za stávajících podmínek. Jsem velice ráda, že jsme si zde mohli vyslechnout zprávy z tohoto fóra. Eh, musíme určitě eh, sledovat eh, vývoj v Kosaku a musíme si dělat čas na to, abychom informovali občany a sdělovali jim, že krize je také vlastně příležitosti a možností k přežití. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Gormaj a teď má slovo pan poslanec Dav. <laughs> uh, president, thank you. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Já bych nejprve chtěl poděkovat panu Martinez Martinezovi za jeho vynikající práci. Za to, s jakou vervou brání zájmy Evropského parlamentu. Ale ono to není jenom otázka určitých výsad a protokolů a povinností a tak dále, ale jedná se zde také o to, že jestliže se nedokážeme shodnout na novém vylepšeném procesu mezi parlamentní spolupráce v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, tak v takovém případě kvalitika, kvalita těchto politik utrpí. Je zřejmé, že řada národních parlamentů si neuvědomuje dopady Lisabonské smlouvy a neuvědomuje si dopady na integraci to, jaký dopad to bude mít na společné externí politiky Evropské unie. Bylo by velkou chybou, kdybychom eh, my byli schovývaví, kdybychom byli schovývaví v této oblasti. Je potřeba trvat na tom, aby Evropský parlament sehrával důležitou úlohu ve formulování a obhajování společných zájmů Evropské unie v oblasti společné zahraniční politiky. A národní parlamenty se nemohou této otázce věnovat s dostatečným nasazením. Mají své agendy je v pořádku, abych, že my eh, máme náš mandát, ale musí to fungovat také smyslem něco za něco. Je potřeba, abychom eh, my respektovali národní parlamenty a národní parlamenty respektovali Evropský parlament. Já myslím, že to, co bylo odsouhlaseno předsedou Buskem a panem Martinezem Martinezem v rámci uh, meziparlamentní spolupráce, že to by mohlo být dobrým krokem před. My uh, jsme nic více asi v této fázi udělat nemohli. Evropský parlament eh, teď ve zprávě pana Gualtieriho nebo ve zprávě pana Albertiniho, přesně si teď nevzpomínám, tak tam vyjádřil parlament svou lítost nad tím, že došlo k selhání těch jednání mezi námi a národními parlamenty. A Věřím, že e, na plenárním zasedání parlamentu ve Štrasburku v květnu ty dvě zprávy budou schváleny a že stanovisko Evropského parlamentu bude jasně zaznamenáno, že nesouhlasíme s tím, co se stalo. a že budeme čekat na to, aby se situace zlepšila, než budou zahájena další jednání. Tedy jednání mezi námi a jimi. To je z mé strany asi vše. Děkuji panu poslanci Dafovi také za to, že zdůraznil ten aspekt trpělivosti. To je zde opravdu důležité. A dále pan poslanec Guerrero. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, děkuji panu místopředsedovi Miguelovi Martinezovi za tu informaci, nejenom za tu informaci, kterou nám dnes předložil, ale Eh, na základě těchto informací eh, jsme schopni si uvědomit tu obtížnou situaci, v níž se nachází vztah mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. To choulostivé v této situaci znamená, že je třeba eh, znovu ustavit kontakty tak, obnovit je tak, aby byly méně frustrující a abychom se skutečně věnovali práci, kterou by tato spolupráce měla za cíl. A teď vlastně jde o to, jakou roli by měly hrát národní parlamenty a Evropský parlament v, otázky společné, v otázce společné bezpečnostní obrané a zahraniční politiky. Já nejsem expertem na toto téma, ale rád bych vyzdvihl něco, co eh, již ukazovalo eh, na tu obtížnou situaci, která v současné době existuje ve vztahu mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, což zřejmě má svůj původ v něčem, co by mohlo být vlastně původem něco pozitivního. Jde tady vlastně něco o, jako autonomní postavení Evropského parlamentu, který od roku 2009 znamená, že evropští poslanci, my evropští poslanci nejsme jaksi eh, v jednom případě spíše vzdálení a v druhém tématu blízko na, tématu, nad kterým se má pracovat. V současné době současného evropského ehm, scénáře zažíváme nárůst populismu v dobrém, když je to dobrý populismus, tak má antievropské nálady. Když se podíváme třeba na včerejší volby ve Finsku, eh, viděli jsme to také v jiných volbách, v Holandsku, pardon, v Nizozemsku i v jiných evropských státech. Zažili jsme to, viděli jsme to v různých prohlášeních, eh, určitých italských politiků, dokonce tam vznesli možnost, jak se vystoupit z Unie, když není schopná vyřešit konkrétní problémy. Prostě eh, dochází tady k tomu, že vzniká antievropská atmosféra, která je základem pro politická hnutí, která začínají být doble, dobré výsledky ve volbách je skutečností, že také existuje několik zemí, kde dochází skutečně ke velkým sociálním krácením, krácení sociálních služeb a to vlastně dává vinu evropské politice. Jsou to země, kde se prostě obvinuje Evropa za to, že tady je třeba, aby docházelo k těmto krácením v sociální oblasti a nebo že Eh, prostě eh, jak si Evropská unie eh, tady stojí mnoho země, které by to mohly investovat radši do sebe. Čili vztah mezi zástupci evropskými a národními je eh, obtížný, ale jejich dobrý vztah je bezpodmínečně nutný k tomu, aby bylo možné jak si překonat eh, tuto rupturu, ke které, eh, tuto propast, ke které dochází mezi evropskými a národními institucemi. Co se týče politiky bezpečnosti, zahraniční politiky, Domnívám se, že současná aktuální situace, když se podíváme na reakci na Libii, tak se tady mm, velice dobře objevuje jasně ten zmatek, ke kterému dochází v zemích, eh, které jsou členy NATO a nejsou v Evropské unii, země, které jsou v Evropské unii, nejsou v NATO, země, které hlasují v Radě bezpečnosti OSN, země, které tvaří součást zemí, které prostě eh, zasahují v Libii Některé prostě jsou jenom pozorovatel, některé tam zasahují. Je to tedy nesmírně obtížná eh, obtížné, různé, jsou tady propletence politických eh, konsensů, které jsou eh, opravdu velice obtížné. A já se domnívám, že není možné, aby v této oblasti byl jediným nástrojem kosak, ale musí hrát také svou důležitou roli. Eh, eh, myslím si, že je třeba naučit se tančit, ale naučit se tančit také rychle a jak si stále se to učit. Eh, protože když budeme eh, eh, velice zdůrazňovat pouze trpělivost, tak bych rád také řekl ano, možná umírněnost, ale skutečně neustále snahy. Děkuji vám. Honorevole Guerrero. Děkuji panu poslanci, ale ona i stálost může souviset s trpělivostí. A dále pan poslanec Gualtieri, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Také já bych chtěl poděkovat panu místopředsedovi za Martinezovi za vynikající práci, za dobrou spolupráci, kterou měl s omezenou skupinou, která byla eh, jmenována, aby zastupovala Evropský parlament a já doufám, že tato spolupráce bude dobře pokračovat i na příštím Kozaku. Já mám pocit, že už je tady eh, zřejmá celá řada bodů a také několik těch bodů, u kterých již bylo dosaženo schody, tak myslím, že je to poměrně jasné, jsou to důležité body, důležitá témata. Tady tato konference nebude hlasovat o stanoviskách, ale bude pouze dosahovat závěrů prostřednictvím konsensu. Tudíž implicitně tyto závěry mm, budou znamenat to, že tam nebude nějaký nový eh, formální orgán, ale spíše se bude jednat o orgán diskuse, konfrontace mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Přičemž každý z těchto subjektů bude vykonávat určitou parlamentní kontrolu, jak na národní úrovni, tak na evropské úrovni. Nebude tady tady nějaký nový orgán, který by vyplnil nějakou mezeru, ale bude tady spíše eh, lepší spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, přičemž každý z těchto parlamentů sehrává svou úlohu na příslušné úrovni, tedy na úrovni vnitrostátní či na úrovni evropské. Problém je ovšem v tom, že národní parlamenty z toho neučinili logické závěry a snažili se to promítnout do závěrečného dokumentu. Je tedy zřejmé, že tady se nemá vyplňovat nějaká mezera, neměl by se vytvářet nový orgán, ale měl by vzniknout spíše nějaké sídlo pro konfrontaci a to na základě těch eh, příslušných požadav pokladů a to jsou všechny ty oblasti týkající se vnitrostátních i evropských parlamentů, mm, větší zapojení občanské společnosti, rozpočet, ale třeba i co se týče vojenských výdajů, tak parlament spolufinancuje mm, malou kvótu. I toto jde z Bruselu na společnou obranou politiku. Takže, jak říkám, jsou tady určité významné kompetence ale i s ohledem na nové úlohy, třeba v, souvislosti s Lisabonskou smlouvou, tak Evropský parlament je uznáván jako místo, které přímo zastupuje evropské občany. Takže není to, že by e, evropské občany reprezentovali národní parlamenty a plus tady byl Evropský parlament. Ne, jsou to vlastně e, všechny tyto subjekty, které reprezentují občany. Mělo by to být tedy jaksi 50 na 50. ale my, vědomi si povinnosti dosáhnout kompromisu, jsme akceptovali méně než těch 50 Je zřejmé, že tady byl určitý limit a samozřejmě musíme to vnímat z hlediska těch procent, ne z hlediska absolutních čísel a možná maximálně se skutečně dá dosáhnout jenom nějakých těch 20%. Museli jsme být eh, nakloněni kompromisu. Všem 20% z celku, to myslím si, že je ostatně kritérium, které už je celkově zakotveno. Závěrem dvě takové úvahy v souvislosti s tím, co řekl pan Martinez. Jednak trpělivost tady opakovaně zazněla, to je důležité, ale za druhé taky je důležité jasně interpretovat eh, ten protokol, na základě něhož se eh, článek 9 stává článk, jaksi článkem 10. Tedy je potřeba stanovit jakékoliv sídlo mezi parlamentní spolupráce vzájemnou dohodou. To znamená, pokud by to bylo stanoveno čistě unilaterálně národními parlamenty, tak to by bylo v rozporu se smlouvou. A to je něco, eh, co musíme jednoznačně prosazovat. Jednak tady musíme být vstřícní, ale zároveň musíme důrazně říkat, že v článku 9 se říká, že jakákoliv forma pravidelné spolupráce musí být vzájemně odsouhlasena. Takže není to něco, co bude stanoveno unilaterálně, jednostranně. To je ale jistě něco, na čem se shodnou všechny politické frakce. Děkuji. Děkuji panu poslanci Gualtierovi a teď má slovo pan kolega Šiplin. Uh, thank you. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A z toho srdce děkuji panu Martinezovi Martinezovi zaujala mě metafora tance, protože se mi zdá, že jedna z věcí, které zatím v té metafoře chybí, je, že vždycky vždycky nebo nějaké květiny navíc, nebo v, v tom maďarském pojetí máme toho, kdo prodává petrželku. Myslím si, že tady vždy tady bude někdo chybět v tom tance. A v podstatě to, co říkáte, znamená, že ta situace je zablokovaná. Je tady velké napětí, velké třenice. A já tady mám celou řadu otázek. Je ta míra nepřátelského Eh, postoje něco, kterou jste byste tam, kterou byste tam pocitoval, je něco, co eh, trvá už dlouho, nebo je to něco nového? Je to možná důsledek Lisabonské smlouvy, kterou si konečně začínají Evrops- eh, národní parlamenty uvědomovat, začínají si uvědomovat, že došlo k redistribuci moci a že se jim to vlastně nelíbí. A podobně to nezajímalo, zda se to omezuje pouze na ten problém, který byl projednáván, tedy na společnou eh, zahraniční a bezpečnostní politiku, anebo zda jde o hlubší problém. Eh, protože pokud hovoříme o SZBP, tak eh, se mi zdá, že to má nutně jak evropskou dimenzi, tak dimenzi národní členských států. Obě jsou legitimní, obě jsou relevantní. Bez evropského rozměru a ten právě zastupujeme na Evropský parlament, to celé nemůže fungovat. Nemůže to řádně fungovat, eh, protože polovina těch eh, návrhů, polovina toho celého mechanismu, nebudu zacházet do detailů, by vlastně chyběla. A pokud bychom tedy operovali tímto argumentem, že obě strany se navzájem potřebují, kdyby se nám podařilo um, o tomto lidi přesvědčit, tak si myslím, že bychom měli společnou platformu, na jejím základě bychom mohli vypracovávat řešení. Děkuji panu poslanci Šeflinovi. No tady eh, jde o to, že my tady nehovoříme obecně o ekonomice, ale hovoříme tady o zahraniční politice, obrané politice. Takže buď to tady bude dosaženo jednoty nebo ne. A tudíž jsme si vědomi těch potíží, které jsou nemalé. Nesmíme zapomínat, že na hranicích Evropy společná obraná politika je velice důležitá. Musíme se tedy nad tím velmi pečlivě zamýšlet. A dále má slovo pan poslanec Šulc. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl také velice srdečně poděkovat panu Martinezovi za velice otevřené představení problematiky. Domnívám se však, že bychom měli jít ještě hlouběji eh, po příčinách, protože se domnívám, že tady jde jak o obsah, tak i o formu spolupráce. A když zůstaneme u tohoto obrazu, tak možná tady tančí společně dva partneři, i když jeden chce tančit jedním směrem a druhý druhým směrem. A v tomto případě je velice obtížné shodnout se na nějakém rytmu, najít ho vůbec. A nevím, zda bychom neměli popřemýšlet o tom, zda bychom neměli debatovat o tónu a rytmu, když se jedná o spolupráci mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty, protože domnívám se, jak tady zaznělo i z úst kolegů některých. E, s tím příkladem společné bezpečnost, zahraniční a bezpečnostní politiky e, zažíváme to, co zažíváme i v jiných oblastech a to mi způsobuje obavy. A proto si myslím, že bychom neměli popřemýšlet o tom, zda bychom možná neměli Eh, nabízet něco jiného, než co vnímají eh, národní parlamenty. Například eh, ten Europakt, kde jsme velice rychle souhlasili, aniž jsme se poradili s národními parlamenty a občany a občanky. Zda odpovědi, které dáváme určitým politickým směrem, skutečně odpovídají jejich obavám a jsou v souladu s jejich očekáváním. Čili otázkou je společná metoda, komunitární metoda, kterou my hájíme, zda je vůbec akceptována ještě v těchto státech. A pak už to není otázka národních parlamentů, ale je to také otázka vlád a široké veřejné diskuse. Proto bych řekl, neměli bychom zasmít jenom, jenom trpělivost, ale měli bychom být netrpělivé i vůči, netrpěliví i vůči nám samým, abychom eh, pochopili, jak lépe zprostředkujeme naše evropské postoje dovnitř jednotlivých zemí k občanům. A konkrétně k té společné zahraniční a bezpečnostní politice, eh, tady je ta komplikovaná souhra mezi jednotlivými vnitrostátními a evropskými úrovněmi a to je vlastně výraz té dvojznačnosti, která tady existuje pro cestu, kterou jdeme v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Ale když budeme upřímní, tak tady neexistuje žádná vlada, která by v této oblasti prostě odevzdala své kompetence na Evropskou unii. Čili hledání určité parlamentní kontroly eh, této oblasti společné zahraniční politiky je nesmírně obtížná. A e, je, když chceme zabránit tomu, abychom dali možnost populistickým silám, měli bychom skutečně se bedlivě konkrétně na obsah. To, co tady můžeme spolu rozhodovat, o čem hovoříme na jedné straně, ale na druhé straně musíme jasně ukázat, jaké formy by byly nejvhodnější. Domnívám se, že právě skloubení obsahu a formy by nám mohlo pomoci zlepšit situaci v Kosaku, tedy mezi tím parlamentem a národními parlamenty. A na závěr mi dovolte ještě jedno hledisko. Jakékoliv hledání po vytvoření jakési třetí struktury, možná přece jenom určitého parlamentního zhromáždění, které by se výlučně zaobíralo třeba otázkou společné zahraniční a bezpečnostní politiky, bych považoval za velice nebezpečné, protože by to zamlžovalo vlastní otázky, které musí rozhodovat jak národní, tak Evropský parlament. Čili této myšlence by se, tato myšlenka by se měla od počátku zablokovat. Uh, thank you, Mr. President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zdálo by se, pokud jsem to správně pochopil, že bruselské eh, setkání se vlastně nedotklo vůbec eh, věcných problémů a se trvale se věnovalo pouze personálním aspektům, konkrétně jednomu. A opět, pokud jsem to správně pochopil, tak eh, ten jeden bod, eh, ve kterém je schoda, je, že Evropský parlament by, by si měl ze 14 eh, snížit své zastoupení na méně jak 4%, pokud jsem to správně propočetl. Tak to si myslím, že je jasný signál, ať se nám to líbí nebo ne. A totiž, že zástupci parlamentů národních států, kteří byli přítomně, se domnívají, že že obraná politika není legitimní otázkou k řešení pro Evropský parlament či dokonce pro Evropskou unii. E, to samozřejmě nekonsistentní s Lisbonskou smlouvou, možná dokonce předchozími Maastrichtskou smlouvou, ale je to v souhlase s přáním obyvatel členských států a s kroky, ne explicitně vyjádřenými přáními vlád členských států. A to je věc, kterou nemůžeme opomíjet. Bylo zajímavé vyslechnout si řadu řečníků, kteří zmiňovali slovo populismus, s pejorativním nádechem, alespoň se zdá, že jej užívají jako operativní náhradu slova demokracie. Tam, kde eh, je demokratický nesouhlas s jejich pohledem. Eh, například výsledek prvního irského referenda eh, by takto byl výsledkem populismu, zatímco výsledek druhého referenda výsledkem demokracie. Děkuji. Eh, děkuji a teď dávám slovo opět panu Martinézovi. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji kolegové. Pravdou je, že mohu eh, konkrétně zareagovat a na něco obecně. Za prvé bych objev, eh, právě zareagoval na poslance, který právě hovořil. Máte pravdu, pane Bronci, když říkáte, že je pravda, že v tématech bezpečnosti a obrany se ze strany mnohých objevil názor, že to není kompetence Evropského parlamentu a ani Evropské unie. Ano, tak tomu je. Ale problém je, že ti, kteří to říkali, byli velice schopní eh, říkat také, že vlastně Evropský parlament a Evropská unie by vůbec neměly žádné kompetence mít. Ani, že Evropský parlament by eh, měl existovat, či Evropská unie, že by měla existovat. Čili naprosto jasně mm, mm, zamítají, aby v politice společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropská unie cokoliv řešila a Evropský parlament také. A od odtamtud jdou do jiných domén, e, samozřejmě zahraniční politika, potom mm, jdou dál, ale to já neříkám, že to je nelegitimní pozice, postoj. Pravděpodobně, bohužel, je to postoj, který se stává stále obecnějším eh, v mm, politických sektorech eh, v mnoha našich státech. Další věc, které velice lituji a eh, někteří toho nelitují vůbec. Víte, zaznělo tady ze strany některých z vás, zda je to pravda či ne, že problém který se projevil v té nedohodě a nesouladu spolu mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. To, co se odráží tady, je samozřejmě vlna eh, renacionalismu, kterou zažíváme v Evropě. Odmítání komunitárních metod a snahy ze strany těch, eh, kteří stále ještě tvrdí, že jsou Evropané, říkají, ne, ne, ne, my nejsme antievropané, ale jsou to mnozí, kteří se nazývají Evropané, ale domnívají se, že to, co chybí v Evropě, je mezivládní kooperace bez čehokoliv víc. A v, v takových úvahách Evropský parlament nemá žádnou svou roli. To znamená, to by znamenalo vrátit se o 50 let zpět, abychom měli parlament, který prostě by byl pouze koordinátorem jednotlivých národních parlamentů. To je samozřejmě také legitimní vize, ale je to vize, s níž absolutně nesouhlasím a myslím si, že je to skutečně již dávno překonané. To náleží historii. E, a ať se nám to líbí nebo ne, Mm, ať to nazýváme populismem či ne, to, co je jisté, je, že například ze strany eh, britských poslanců, eh, jak prostě z horní či dolní sněmovny, eh, jednotliví respektiví předsedové v určitém okamžiku, kdy jsme hovořili o meziparlamentní konferenci, tak dvakrát se zmílili a řekli mezivládní konference. A já jsem jim řekl, Freud to vás tedy opět zradil, přátelé, protože není možné, abychom pokračovali takhle. To je to je skutečně postoj hající mezi vládní spolupráci. Já neříkám, že není možné takovýto názor mít, ale říkám, že by to znamenala krok zpět v evropské integraci. Hm, eh, obávám se, že tady dochází k určitému mýtu, se jaksi mystifikuje eh, eh, také eh, shromáždění západní Evropy. Ti, kteří vlastně mystifikují toto shromáždění, to moc neznali. Já jsem byl deset let předsednictvím onoho shromáždění. Samozřejmě vím velice dobře, jakou, ro, jakou roli měla tato přísná parlamentní kontrola. Nikdy se parlamentně nekontrolovalo nic v západní Evropské unie. Kdo to říká, tak buď podvádí sám sebe, nebo neví, o čem hovoří. Já neříkám, že to nebylo zajímavé zhromáždění, ale 20 let jsme tam byli členové, někteří z nás, kteří jste tady a někteří byli význačnými funkcionáři tohoto zhromaždění, ale nebylo to tak. Nebylo to parlamentní sledování. A tak jsem to také řekl britským přátelům, neexistovala ani jedno jediné usnesení parlamentního zhromáždění západních států Evropské unie, o které by se diskutovalo v jednotlivých národních parlamentech, v žádném národním parlamentu. A já jsem se o tom snažil v parlamentu mé země, protože se mi zdálo, že tady by některá usnesení mohla být důležitá, ale to jaksi nepodvádějme se, nenalháváme si nic v tomto ohledu. Já se domnívám, že tady čelíme dvěma možným scénářům, jak bychom mohli postoupit dál. A říkal jsem to bez jakékoliv agrese. Jeden možný scénář je, Prostě mít tady ten, to, to vozidlo s dvěma koly nebo s dvěma nohama, s dvěma částmi, které se budou vzájemně respektovat a budou eh, se navzájem doplňovat, budou se navzájem obohacovat a budou sehrávat svou specifickou roli. Evropský parlament dělá Eh, parlamentní sledování práce Evropské rady a národní parlamenty sledují práci svých respektivních vlád, které jsou členy Evropské unie. A to je eh, to, co je třeba hledat. To je vlastně to, co řekl pan Schulz, který řekl, že je třeba, samozřejmě je třeba naučit se. Já si myslím, že Každý se může naučit tančit tím, že budu respektovat toho, s kým tančím. Samozřejmě se nebudu snažit toho člověka popadnout a táhnout ho jedním směrem. Je třeba tančit prostě tím, že budu respektovat toho druhého. O tomto způsobu učení tance jsem hovořil pan Mendes Vigo tady dělá nějaké skeptické gesto, to mě tedy překvapuje. No, nevím, te, jako by říkal, to teda nevím, kam teď míříte. Eh, náš přítel Šeplin se ptal <coughs> na jednu věc a myslím, že jsme na to tak trochu odpověděli. Obecně řečeno, je tady napětí nebo skepse vůči Evropskému parlamentu ze strany národních parlamentů a tato skepse se stále zvětšuje. A projevuje se stále více v tom tématu, kterým se zaujímáme. A to je samozřejmě téma společné bezpečnostní, obrané a zahraniční politiky, protože to jsou oblasti, eh, které jsou hlavně odpovědností národní jednotlivých států a tím pádem také jednotlivých národních parlamentů. Takže přirozeně <laughs> se to tady projevuje, ale je očividné, že to jde nad rámec této situaci, toho, co je ve vzduchu. Je to něco, co tu prostě existuje a co se živí v tomto proudu té renacionalizace, té snahy o mezivládní spolupráci a negaci komunitárních postupů. No, ukončím eh, tím, že řeknu to, co tady už zaznělo. Myslím si, že jsou tu dva scénáře. Jeden ten scénář, že obě instance, které se budou scházet, obě, které budou harmonicky spolupracovat v vzájemné úctě a druhý scénář je scénář, kde budeme pokračovat, pracovat tak v práci, tak jak to děláme teď, v našem výboru pro zahraniční záležitosti, v našem podvýboru pro obranu a bezpečnost, v našem podvýboru pro lidská práva, tady pokračujeme, a národní parlamenty na svůj účet a za sebe budou artikulovat nějak koordinátora který bez našeho zásahu bude pracovat. A toto koordinační místo, když řekne, že se tedy bude souhla, budeme se scházet jednou nebo desetkrát za rok, za to bude v jednom jazyce nebo ve všech jazycích, zda každá země bude mít 50 nebo jednoho delegáta bez našeho zásahu. Když pozvou Evropský parlament, pozvou nás, eh, budeme pozvaní, tak přijdeme jako pozorovatele. Jedině tyto dva scénáře jsou možné. Ale v této perspektivě bych chtěl říct naprosto jasně před vaším výborem a všemi členy, že doteď scénář Kosaku během velkého období pracoval způsobem, jakým já už nechci pokračovat v této práci. To znamená, v Kosaku jsme členové, jsme integrální součástí Kosaku, ale pravda je, že jsme jednou z 28 složek. To znamená problém, kterému jsme vystaveni, že jsme měli řadu schůzí, kde ostatních 27 partnerů činí určitá prohlášení nebo vytvoří dokumentaci, která je vyloženě nepřátelská vůči Evropskému parlamentu. A v dobré víře s dobrým úmyslem, skutečně s velkým úsilím našich eh, úředníků a kolegů, i nás vlastně, kteří jsme v této platformě, Pakliže na začátku zhromáždění eh, kritika byla velmi jasná vůči Evropskému parlamentu, tak se nám podařilo, aby se eliminovalo 95 a aby zůstalo jenom 5%, tak stejně jsme podepsali tuto roli. A já vám řeknu, že to, co se týká mě, já prostě nebudu, nebudu skutečně souhlasit s tím, že podepíšu nějaký papír, kde se přisuzuje jenom pětiprocentní role Evropskému parlamentu, protože aby tedy setkání národních parlamentů vytvořilo něco velice nepřátelského vůči Evropskému parlamentu, to mi nevadí, ale vadí mi, aby Evropský parlament spolu podepsal byť skromnou kritiku vůči Evropskému parlamentu jako takovému a vůči tomu, co Evropský parlament dělá. Toho já prostě to já neudělám. Čili tady jsme se odstli v bodě, a v, tom, v této situaci se nachází pan předseda Kasini taky nechceme pokračovat s tím, abychom říkali, no člověče, teď se nám podařilo dosáhnout lečeho, protože se nám pomezilo srazit prostě až na 5% návrh, eh, který urážel eh, no teď to neuráží, ale navrhuje se prostě, aby Evropský parlament eh, se snažil jít směrem mezivládní spolupráce. Ne, toto my rozhodně nepřijmeme v rámci takovéhoto schématu Kosaku nebudeme souhlasit s tím, aby se podepsala nějaká role s našimi podpisy, kde by tady mohlo dojít k nedorozumění eh, toho, co se týče naší eh, dobré vůle a také způsobu, jak my chápeme Lisabonskou smlouvu. Já rád bych zareagoval na to, co řekl. Myslím, že to byl pan Dav, kdo to řekl. Vždycky má velice přesné poznámky s velkou vizí. On řekl, že je jasné, že v takovýchto okamžicích ze strany národních parlamentů zažíváme specifický okamžik, kdy kde oni vlastně nerealizují naplnění smlouvy, ne, nerozumí, prostě eh, nepochopili buď, co je v Lisabonské úsmě, eh, ústavě, anebo nesouhlasí s tím, co tam je, ale neřídí se tím, protože to, co my požadujeme, není o nic víc a o nic míc, než eh, naprosto otevřená aplikace neříkáme, jaká přísná, zatvrzela, ale rozumně fungující aplikace toho, co stojí v Lisabonské smlouvě. Čili a teď eh, asi eh, to nesplňují a nesledují eh, díky této vlně renacionalismu a snahy o mezivládní spolupráci. Na rozdíl od toho, co je zakotveno ve smlouvě. Takže dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval Eh, pravdou je, že když eh, vždycky přicházím eh, do vašeho výboru, tak je mi líto, tak trochu závidím kolegům, že prostě nemohu být tady, ale u nás se říká, že nemůže být současně člověk na dvou místech. U nás se říká, nemůžeš být prostě jednou nohou v trobě a druhou nohou ve mlíně. To znamená, nemůžeš dělat tyto dvě věci ale tady se skutečně eh, dělá velké množství práce. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě budeme vám neustále naslouchat, jak jako já jsem vás žádal, abyste nám dávali i vaši orientaci, vaše nápady. Chybí nám dobré nápady, nejenom pomoc eh, rétorická a podpora, ale skutečně každodenní pomoc. Ta politika bude obtížná. Také tady zaznělo, Karlo, promiň. Zaznělo tady, že jeden z mechanismů pro možnost hledat řešení je snažit se pracovat více v politických rodinách a každá z politických rodin Evropského parlamentu by měla více pracovat s jejich politickou rodinou stejného ideologického základu v národních parlamentech. No, jistě, není pochyby o tom, že ta role je jasná, ale někteří z nás Eh, se snažíme to provozovat, ale skutečně s velmi omezeným úspěchem. Eh, možná, že v těch napětí eh, došlo k určité chybě nebo nedorozumění chování toho či onoho. My se snažíme v těchto momentech skutečně jednat trpělivě, umírněně, ale bez jakékoliv arogance, protože tedy byli také zástupci národních parlamentů, kteří když řekli, kde by se to mělo setkávat, tak říkali kdekoliv, ale ne v Bruselu. A jestli to bude v Bruselu kdekoliv, ale rozhodně ne v sídle Evropského parlamentu, kde se tam schází rada. No jde pak. No to už se zdá být trošku vtipné, že? Eh, to je spíše černý humor jiní jsou více mazaní. Ty říkají, ne, ne, ne, schůze, které, kde koná Evropský parlament, tam by to bylo dobré, protože Evropský parlament bude platit místnosti, kafe, no cigarety už ne, protože se tady nesmí kouřit, ale a nejsou ochotní, aby se to udělalo e, takhle. Někteří chtějí, aby se to dělali tady, protože e, to neustále platí Evropský parlament. No to také samozřejmě není rozumné. No, každopádně děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji panu poslanci Martinezovi. Paní poslankyně Žanákovou, chcete ještě něco říct, ale prosím, buďte již stručná. Máme toho ještě hodně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan místo předseda Martinez byl poslancem španělského parlamentu v minulosti a myslím si, že to, co zde říkal, je pravda. Já jsem eh, působila jakožto členka Západoevropského eh, schromáždění, eh, parlamentního schromáždění Rady Evropy. Čtyřikrát jsem byla poslankyní svého národního parlamentu. Myslím si, že VTO jsem měl zrušit už dávno. Západoevropské schromáždění jsem měl zrušit už dávno. Podle Lisabonské smlouvy národní parlamenty mají mnoho možností, jak se zapojovat do evropské politiky. Já bych navrhovala, aby se Evropský parlament do tohoto eh, nezapojoval. Já si myslím, že bychom měli ponechat na národních parlamentech, aby se stanovili, jaký typ koordinace si přejí. A pokud by měli zájem, může s ním být eh, v kontaktu například eh, zahraniční výbor, případně podvýbor pro obranu a bezpečnost, ovšem pouze na jejich žádost. Jinak to bude prostě nekonečná diskuse bez jakýchkoliv výsledků, provázená spory, protože, pane předsedo, obzvláště ve velkých zemích, poslanci ani nechtějí slyšet o europoslancích. V malých zemích je atmosféra výrazně odlišná, řekla bych eh, výrazně lepší. Ale já osobně jsem se účastnila zasedání s britskými kolegy z Evropského parlamentu a zároveň tam byli eh, britští poslanci a eh, mezi nimi panovala prakticky válka. Byly to opravdu ostré spory a já si myslím, že Evropský parlament by se do tohoto neměl vměšovat. Evropský parlament má veškeré příslušné orgány, tak aby prováděl svoje činnost. Národní parlamenty zase si mají dělat své a pokud se budou přát spolupracovat, jsme k dispozici. Pokud o bezpečnost a obranu, eh, samozřejmě národní parlamenty provádějí parlamentní přeskum, eh, máme ministry obrany, ministry eh, zahraničí. Je pravda, že my v této věci nemáme plné pravomoci, nicméně máme určitou politickou váhu, určité pravomoci také máme. Myslím si, že bychom se měli dělat čistě jenom svoji práci a určitě nepodnikat kroky, které by vedly v, k kritickým poznámkám ohledně dalších nákladů, dalších výjezdů a cest. Děkuji. Já se domnívám, že naše debata tímto určitě není uzavřená. Měli bychom dále pokračovat. Já e, vítám to, co řekl pan poslanec Martinez. Je to určitě také symbolická záležitost. E, příloha k Lisabonské smlouvě, ten protokol požaduje, že by měla probíhat mezi parlamentní spolupráce v rámci Kozaku. A taková spolupráce by měla být vyjádřením směřování Evropy. Já se tedy domnívám, mm, že bychom měli podpořit zprávu pana Martineze, třeba že zatím u Národní parlamentu se jí nedostává dostatečné podpory. Takže ještě jednou vám děkuji, pane předsedo a přeji pěkný zbytek dne. Dobrá, dále tady máme další bod pořadu jednání a to se týče návrhu na změnu e, aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách. Minulý eh, čtvrtek ve Štrasburku jsme vyslechli pana poslance Dafa s jeho kompromisními návrhy. Proběhla tam velice živá a mm, bohatá diskuse. Pan zpravodaj teď distribuoval eh, hlasovací seznam, který obsahuje několik změn, a to i ústních pozměňovacích návrhů a také eh, kompromisních pozměňovacích návrhů. Takže tímto dávám slovo panu poslanci Dafovi. A, e Děkuji, pane předsedající Rád bych především předeslal, že celá řada eh, politických skupin se obrátila a Tázali se mne, zda je nutné, abychom postupovali, eh, respektive abychom eh, hlasovali v plénu v květnu a já jsem dospěl k závěru, že by bylo rozumnější, kdybychom položili, požádali o odklad eh, na červen, tedy že by se v plénu hlasovalo v červnu. Určitě si myslím, že samozřejmě ve výboru musíme hlasovat zítra, ale pokud vezmeme v potaz to, že poté se rozjedeme na velikonoční prázdniny, potom je tu zelený týden a vzhledem ke složitosti a rozsahu tohoto balíčku, e, který budou muset e, zanalizovat politické skupiny, by asi bylo rozumnější, kdybychom tu věc odložili, tedy hlasování v plénu odložili na červen. A myslím si, že stínoví zpravodajové a koordinátoři všech ostatních politických skupin s tímto návrhem souhlasí. Dále, pokud bych mohl jenom stručně potvrdit a ještě se dotknout těch kompromisů, které jsme projednali ve Štrasburku 7. Eh, Kompromis B a a, a v dalších eh, eh, jsem vyňal zmínku o eh, občanek s pobytem. Dále u L jsme se dohodli, že vypustíme zmínku o polootevřených kandidátkách s preferenčním hlasováním takže rozlišení mezi uzavřenými a polootevřenými kandidátkami bude ponecháno na další jednání s radou. Dále, pokud jde o respektive v reakci na žádost pana Gualtieriho eh, a na základě článku 6 daného aktu bych rád zachoval eh, stávající první odstavec který hovoří o, o tom, že poslanci Evropského parlamentu hlasují jednotlivě a osobně. Čili nebudeme nahrazovat tento první odstavec, pouze jsme tam doplnili poznací návrh číslo 7 který jsem předložil. Dále za čtvrté, pokud je otázku menšin, bude možnost hlasovat o všech adjektivech, eh, tedy pokud je o jazykové a etnické menšiny a dále tam bude ještě třetí rozdělení u, o tu poslední větu, či ustanovení, které zmiňuje legitimnost parlamentu. A konečně kompromis je, pan Gualtieri nepožádal, abych vypustil část věty, která hovoří o aktuálním složení parlamentu, tedy stávající složení. které není v eh, souhlase se zásadou sestupné poměrnosti. Já jsem vyjádřil jakožto zpravodaj svůj názor, že bych preferoval eh, zachovat tam tuto větu, ale budete mít možnost vyjádřit svůj nesouhlas s mým názorem. Pokusil jsem se o opravdu zásadní kompromisy v rámci vypracovávání a přepracovávání této zprávy. Bylo to zlouhavé a já chápu, že pro kolegy bylo poměrně obtížné se vyznat v tom, jaká je nejaktuálnější verze, zejména vždy až na schůze ve výboru a já chci skutečně poděkovat kolegům za jejich trpělivost Postupně se nám podařilo vypracovat recept na celý ten balíček. Myslím si, že je důležité v současné fázi, abychom i nadále brali v potaz širší souvislosti. Určitě mezi námi budou určité neschody a také neschody mezi námi a radou. A jak víme, ve skutečnosti tady jde o to, připravit vyjednávací pozici tak, abychom poté eh, mohli zahájit a vést dialog s radou v této věci. Zároveň je ovšem pravda, že se snažíme vůbec poprvé využít nových pravomocí, které Eh, nám byly uděleny Lisabonskou smlouvou, abychom zdokonalili či posílili eh, lidovou legitimnost této sněmovny, abychom vyřešili některé přetrvávající politické a právní problémy, z nichž některé přetrvávají již příliš dlouho. Zítra se nám tedy skytá úžasná příležitost vůbec poprvé nastavit koherentní a progresivní modernizaci eh, volebního systému pro Evropský parlament. A samozřejmě já budu otevřen, eh, respektive budu eh, k dispozici, pokud si to budou žádat politické skupiny, dále ještě projednávat eh, pozměňovací návrhy s tím, jak se bude blížit termín černého hlasování v plénu. Děkuji panu poslanci Defovi. Hlásí se tři řečníci. Nejprve Šeflin, dále pan Galfieri a pan Trakovsky. Takže nejprve pan Šeflin. Thank you, chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, jako eh, tolikrát v minulosti eh, jsem se mohl těšit z velice plodné spolupráce s panem Duffem. Myslím si, že červnový termín hlasování v plénu je opravdu žádoucí. Myslím si, že vynikající nápad to odložit, určitě to podpořím. V neposlední řadě proto, že pan Dav si jistě vědom, já jsem si vědom a patrně někteří z vás jsou si vědomi toho, že v některých da- národních eh, delegacích eh, začínají být určité, začínají vznikat určité pochybnosti ohledně eh, toho nadnárodního aspektu a v takovém případě bychom potřebovali další diskusy, takže dát na to více času je jistě dobrý nápad. Pokud je uzavřené kandidátky, já jsem rozhodně proto, aby kandidátky byly co možná nejvíce uzavřené z důvodu, které jsem předestřel ve Štrasburku cirka před dvěma týdny. Podle mého totiž by otevřené kandidátky znamenaly možnost tam propašovat eh, preferenční, preferenčně eh, poslance z velkých států a myslím si, že jedině uzavřené kandidátky mohou zachovat zájmy a dostatečně ošetřit zájmy malých států. Já samozřejmě eh, chápu ten demokratický argument pro otevřené kandidátka, tady si myslím, že jde o specifický případ, kdy ta evropská úroveň paradoxně, ač se to zdá být demokratickým řešením, by vlastně to mohlo dopadnout úplně jinak. Pokud je otázku menšin, ano, myslím si, že to by neměl být větší problém. A zcela souhlasím s tím, že musíme vždy mít na paměti ty širší souvislosti a až skutečně nadejde vyjednávání s radou, tak eh, toto je faktor, který je třeba eh, zdůrazňovat. Eh, už jsem to jednou říkala, myslím si, že stojí za to to zopakovat, že totiž existuje něco, co můžeme nazvat evropským politickým prostorem, nevím proto lepší termín, a na národní kandidátka bude způsobem, jak reprezentovat tento politický prostor, eh, právě proto, že to bude fungovat na evropské úrovni a samozřejmě zároveň půjde o přímo volbu. A proto tedy potenciálně tady může vzniknout opravdu silná vazba mezi některými europoslanci a voliči. Jak to bude přesně fungovat, to samozřejmě se uvidí až v budoucnu, ale pokud jde o ty širší souvislosti a také naši vyjednávací pozici, eh, kterou nakonec vypracujeme, tak proto je to, myslím, ústřední téma a mělo by to, eh, přesně jako to hovořil pan Daf, eh, zlepšit legitimnost Evropského parlamentu v očích občanů. Děkuji. Grazie. Děkuji. Také já bych chtěl poděkovat panu poslanci Dafovi za to, že vyjádřil vstřícnost vůči kompromisu mezi jednotlivými politickými frakcemi. Nebudu se vracet již k těm bodům, které jsme v minulosti uzavřeli. Zaměřím se na ty aktuální otázky, které už byly zmíněny. Pozitivní je, že z kompromisního návrhu A vy vypadl, vypadla ta zmínka o národních zápisech. A v této souvislosti bych chtěl také zmínit, zda by nebylo vhodné, abychom toto vypustili z článku 3, tuto zmínku. Máme to také v článku 4. Tam se to týká článku 76 toho Prahu. Tak nevím, zda by nebylo vhodné se na to podívat i v těchto částech. Pro nás je také určitě dobré, že byla vyškrtnuta zmínka o těch preferencích v nadnárodních kandidátkách z těch stejných důvodů, které už zmínil kolega Šepflin. Takže to je asi všechno a dále bych chtěla ještě poděkovat panu kolegu Defovi, že v článku 6 eh, ponechal tu důležitou zmínku o volbách bez eh, závazku pro Evropský parlament. Co se týče těch několika bodů, které jsou zatím otevřeny, tak jednak tam je to, co se týče článku 6b, to se týče osob, které byly odsouzeny, jak s tím naložíme. Já si myslím, že je důležité v této zprávě definovat postup. Kdo rozhodne, jak se bude rozhodovat? Myslím, že než eh, bude ten nový postup de- definován, je potřeba se shodnout na metodice. A také je důležité, aby tady bylo odsouhlaseno datum příštích voleb. Co se týče otázky menšin, tak pro nás by bylo lepší vyškrtnout eh, zmínku o etnických a jazykových menšinách a ponechat tam tu upravenou verzi původního textu, kde se hovoří o potřebě posílit zastoupení žen a menšin obecně. Děkuji tedy panu eh, Dafovi, že tady umožní oddělené hlasování. To bude určitě vhodnější. Dílčí hlasování, promiňte. Co se týče pozměňovacího návrhu je, kde se hovoří tedy o té uh, sestupné poměrnosti, tak tady mě napadají dvě úvahy. Uh, Jednak z čistě vědeckého pohledu se jedná o postup, který se vědecky velmi těžko definuje. A za druhé, určitě chceme zabránit jakékoliv zmínce, která by říkala, že stávající parlament je víceméně legitimní. Myslím si, že je tedy vhodnější to definovat pozitivnější způsobem. A mm, už jsme o tom hovořili, že by bylo lepší uh, Eh, se tam shodnout na nějakém nástroji, na nějakém vzorci. Já jsem ostatně to, tímto způsobem se ubíral i v pozměňovacích návrzích 29, 30 a 32. My jsme se snažili na to pohlížet spíše v tom pozitivním smyslu, než v tom kritickém, než to definovat nějak eh, negativně, tu stávající situaci. Stávající jednání na evropské úrovni o legitimitě Evropského parlamentu. To jsou tady asi zásadní body našeho stanoviska. Děkuji. Děkuji panu poslanci Gualtierovi eh, a slovo má poslanec Traškovsky. Andrew, congratulations. Mm, Andrew, gratuluji ti k opravdu složitému úkolu, to je k tomu, jak jsi se zhostil. Eh, já jsem o tom jednal s řadou zástupců nevládních organizací a rád bych zde poskytl svůj názor. Eh, je třeba, bychom eh, měli jistotu, že tu věc národní kandidátky, tady posoudíme, že tam posoudíme dobře ty možnosti uzavřené versus otevřené kandidátky. Některé argumenty eh, proti ta národní kandidáce podle mého jsou zcela neplatné, ale některé se odvíjely, někdy se ten pohled odvíjel právě od toho, za to bylo uzavřené či otevřené, protože Tady se vytvářejí nová křesla a možná to bude eh, jaksi taková jistá funkce pro některé. A také se o národnostním hledisku, ale pokud eh, budeme chtít přesvědčit občana, eh, tak já si myslím, že to bude velice obtížně proveditelné, pokud ta kandidátka bude uzavřena, protože chceme, aby se na tu kandidátku dostali lidi, kteří jsou dobře známí nejen v prostředí politických stran, ale mezi občany. Myslím, že zda to bude uzavřené či otevřené, to je jedno v souvislosti eh, s viditelností politických stran. Tohoto cíle dosáhneme bez ohledu na uzavřenost versus otevřenost kandidátky. Eh, jenom tedy bych tady rád upozornil, že eh, pokud toto bude předmětem vyjednávání s radou, tak pak si musíme uvědomit, že to prostě bude tak, že lidé lidé nás potom budou, budou ten výsledek posuzovat podle výsledků těch jednání a, eh, a podle toho se rozhodnou, zda chtějí či nechtějí na národní kandidátku. Tak to bychom si měli uvědomit, než se vůbec pustíme do jednání s radou. A rád bych, se dotá, rád bych poprosil, zda je možné zaujmout již nyní jasné stanovisko, protože eh, pokud vím, bude se to tady později ještě projednávat s radou, ale eh, proč St. Legvyho metoda a ne Dontova metoda? Eh, zda by se to mohlo dále vysvětlit a dále. Je to tedy tak, že stanoviskem Evropského parlamentu bude, že lidé budou moci kandidovat za oba typy kandidátek zároveň? Předpokládám, že to tak bude. A pokud ano, jaký je váš názor, eh, pokud by někdo byl zvolen z obou kandidátek, eh, tak jak to potom bude vypadat? za tedy to bude té národní kandidátky ten člověk po něm, anebo za to bude eh, ten následující kandidát z národní kandidátky. Budeme mít na toto jasný pohled, nebo to bude opět předmětem jednání s radou? A ještě poslední eh, technická připomínka. Předpokládám, že u vašeho kompromisu o nadnárodních eh, kandidátkách bude dílčí hlasování, že? Bude to rozdělno do částí o všech těchto otázkách, protože tam jsou, myslím, vlastně obsaženy čtyři různé body. Čili budou tam, bude tam dílčí hlasování, nebo budeme hlasovat o kompromisu jako celku? Je to váš kompromis L. Čili zítra budeme hlasovat o celém tom kompromisu naraz, o kompromisu L, anebo to bude rozděleno na body 1, 2, 3, 4 a 5. To by mě jenom zajímalo. Tolik ode mne, děkuji. Grazie, adesso mi pare... Děkuji a teď mám pocit, že se hlásil kolega Efner. Máte slovo. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Nejprve dovolte, abych já velice poblahopřál, eh, poblahopřál Andrew Duffovi, který eh, skutečně mm, eh, velice intenzivně toto téma, sleduji již dlouho. A mám pocit, že diskuze posledních týdnů a měsíců přispěly k tomu, že skutečně eh, došlo k výsledku, který bude moci podpořen velkou většinou napříč naší sněmovnou. A doufám, že to bude zlepšení eh, tohoto návrhu eh, aktu pro volby do Evropského parlamentu. K těm kompromisním pozměňujícím návrhům. Možná hned k otázce, kterou položil eh, předřečník na závěr svého příspěvku. Zdá se mi, že tady eh, je celá řada otázek. Budeme mít dvě kandidátky. Na jedné, kde se bude celkově volit Evropský parlament a potom eh, ten doplňující celoevropský volební obvod. Ten my velice jednoznačně chceme ale máme různý názor na diskuse. Zda těchto 25, čili 751 plus 21 ty k tomu, a nebo mají být součástí těch 751. Já bych byl spíše pro tu druhou variantu. Já vím, já vím, Andrew. Já to vím, ale já jsem teď chtěl ozřejmit, jak na to hledím já. Já se totiž myslím, že každopádně v určitých členských státech debata o eventuálním rozšíření Evropského parlamentu v současné době velice obtížná. A druhá věc je, domnívám se, že by bylo dobré takové řešení, které by zohlednilo dvě hlediska. Za prvé, Existuje, panují ty veliké obavy, že u této varianty 751 plus bude jednoznačně mít eh, eh, prospěch pro velké strany, protože ti mají šance, že tam budou zvoleni více poslance než poslanci z malých zemí. A za druhé, tady jsou obavy, které zaznívají ne tak často, ale já to tak vidím, že to bude naprosto jednoznačně ve prospěch velkých stran, eh, protože jim se podaří někoho prosadit snáze. Nechceme-li, aby to zkreslilo volbu do Evropského parlamentu, nad níž se chceme jaksi dohodnout. Samozřejmě všichni se domníváme, že současné rozdělení hlasů, potře- současné rozdělení křesel, promiňte, potřebuje um, změnu a aby prostě se skutečně naprosto jasně tady realizovala systém sestupné poměrnosti. A mně se zdá rozumné, aby tedy těch 25 poslanců, kteří by měli být voleni přímo evropskými občany, by byli připočítáváni k dalším kandidátkám. To znamená, že by to nevedlo k většímu počtu křesel, ale že počet křesel v každé země by zůstal omezen volebním právem, to znamená rozdělením křesel tak, jak už je to v současné době upraveno, a Počet křesel pro jednotlivé strany by byl upraven jednotlivými stranami, aby občané měli prostě eh, volbu eh, v bezprostředním eh, evropském volebním obvodě a potom na základě kandidátek jednotlivých národních volebních aktů, které budou dány k dispozici při hlasování. Tolik tedy jenom jako podnět a také vysvětlení, proč se domnívám, že eh, eh, střed v této otázce eh, má svůj význam. Teď ve všech pozměňovacích návrzích vidím zlepšení. Jeden bod se mi jeví ještě jako nevyřešený. Když se podíváme na to, podařili se nám nalézt ten jednotný vzoreček pro propočet, aby se nám podařilo mít naprosto jasná pravidla pro to, na kolik občanů připadne jedno křeslo podle jasného pravidla, které by mělo být jasné pro všechny země. Pak také, jak si vyměřovací základ pro všechny země musí být stejný. To znamená, občané oprávněni volit, volit hovoříme o občanech. Vždycky hovoříme o občanech, nikoliv o rezidentech. A proto se mi zdá správný vzít základ jako rezidenti. To má sice svůj technický původ, ale to číslo ještě neexistuje. Já si myslím, ve všech členských státech je znám počet eh, osob, kteří mají oprávnění volit. A myslím si, že bychom na základě přechodného opatření to mohli upravit tak, aby do budoucnosti, tedy předběžně dokud ještě nebudou eh, známa ta čísla, to bylo na, rezi, na základě rezidentů, ale do budoucna by to bylo na základě oprávněných eh, občanů abychom skutečně měli jednotlivou úpravu a aby tady nebyl žádný rozpor v právních textech samotných. Toliko k tomuto bodu. A jinak eh, jsem velice rád, jak se rozvíjela jednání a mám, těší mě, k jakým kompromisním pozměňovacím návrhům se dospělo. Budeme moci souhlasit. Tyto dva body, které jsem tady ještě uvedl, jsou pro nás body, o kterých bychom ještě rádi, aby se popřemýšlelo. Děkuji. Děkuji panu poslanci Hefnerovi a dále má slovo pan poslanec Brons. Yes, uh... <clears throat> Ano, děkuji. Nevím, zda jsem jediným členem tohoto výboru, komu se zdá být matematika těch tří posledních poznacích návrhů dosti náročná, ale jsem zřejmě jediný, kdo je ochoten to přiznat. Předpokládám, že až tyto poznací návrhy dojdou do pléna, tak nebudu ale zdaleka jediný, komu bude připadat ta matematika opravdu náročná. A proto bych navrhoval, aby případně předkladatele těchto posledních tří pozměňovacích návrhů společně a při využití pouze eh, slov a nikoli eh, matematiky poskytli eh, nějaký, nějaké rozlišení mezi těmito třemi věcmi. Potom je takový blázni, jako já třeba to pochopí. Předpokládám, že v plánu budou i další poslanci s podobně zmenšenými schopnostmi, jako jsou ty moje. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se dal eh, přidal k chvále pana Dafa, který skutečně vykonal obrovskou práci. Práci především eh, ve vyčerpávajícím hledání a v seznamování se s volebními systémy v každé zemi a také to úsilí v hledání matematického vzorečku. Myslím si, eh, že eh, prostě je třeba, abychom viděli, jakým způsobem eh, podle toho vzorečku dojde k rozdělení křesel v Evropském parlamentu, ale nebylo to tak, jak si někteří přáli. Nechci tedy říct si víc, ale vím, že tady jsou země, které z toho budou větší užitek než jiné. A někteří zase říkají, že by to škodilo jejich zemi. No, a on nám ukázal, jak na, nakonec vlastně Eh, Lisabonská smlouva na základě zprávy Masura Severina je vlastně politická dohoda. Se svými výhodami, výhodami i nevýhodami. A proto se domnívám rovněž, že bude nesmírně obtížné, aby tato politická dohoda byla nahrazena jinou dohodou když, a o to spíše, když tam dodáme ještě ten nadnárodní, tu nadnárodní kandidátku. Jak zaznělo v debatách, pravděpodobně tento nápad přičlení těch 25 k těm 751 má určitou přitažlivost, ale myslím si, že prosadit to v praxi bude velice komplikované, ne-li nemožné. A kromě toho to bude způsobit určité neznámé faktory, které jak si by nemohly, nemusely být příznivé z hlediska veřejného mínění. Národní kandidátky, moje politická skupina, pan Šepflin, kterému také chci poděkovat za způsobem, jakým řídil EPP, byla vždycky pro nadnárodní kandidátku. Měli jsme určité diskuze, vidím, že tady znovu otvírám to téma, zda by tedy měly být preferenční hlasy v nadnárodních kandidátkách. Já jsem pro preferenční hlasy, ovšem přesvědčili mě argumenty těch, kteří říkají, že existence preferenčního hlasu by znamenala podezření některé, že strany s větším počtem obyvatel by mohly mít určitou preferenci eh, v době možnosti volet eh, na ti, kteří jsou na kandidáce, ale někteří, kteří jako například pan Traskovský, eh, najednou říká opak, to mě překvapuje. To znamená, on by chtěl, zamezit tomu podezření hegemonie velkých zemí, eh, které hájí spíše víc demokratického prostoru. Eh, pan Hefner šel ve stejném eh, směru, ale já tedy tak trochu pochybuji o tom, že to říkají oni, protože oč se jedná, je právě o to, my se tady snažíme na základě nadnárodní kandidátky vytvořit toto evropské povědomí a uvědomění. A zároveň chceme zabránit jakémukoliv podezření, že tato kandidátka by prostě skutečně mohla být <coughs> jenom výhodou velkých stran. A v tom případě bychom udělali špatný obchod. Eh, samozřejmě přemýšlím nad tím, co říkáte, ale já si myslím, že my přeci chceme opak. My chceme, abychom se co nejvíce přiblížili lidem, aby lidé skutečně měli možnost říct si, hele, podívej se, toto je nadnárodní seznam, tady máme prostě poslance v rámci jedné politické strany. Eh, budu o tom přemýšlet, co jste říkali. A myslím si, že tedy budeme muset ještě jednou popřemýšlet, než se to předloží plénu, jakým způsobem bychom tady mohli dosáhnout eh, dohody a souladu. Jinak, pane předsedo, naprosto souhlasím s tím, co řekl pan Šepling, který tady výborně představil názor naší politické skupiny. Myslím si, že až budeme zítra hlásit, tak uděláme ten první krok a pak nám zbývá ještě velice důležitá přesvědčovací práce eh, v Evropském parlamentu. Za to děkuji mnohokrát, za to vůli, kterou tady vyjádřil pan Daf a za to nabídku, že může o tom hovořit v jednotlivých politických stranách, protože někteří neznají přesně to, co je v tomto návrhu a velice pochybují. Proto je dobře, kdybychom budeme mít víc času na to, abychom to vysvětlili, takže bychom asi měli podpořit ten nápad, aby se hlasovalo v plénu až v červnu. Domnívám se, pane předsedo, že od zítřka, až už budeme mít před námi odsouhlasený, odhlasovaný text, bude na nás, abychom vysvětlili, ale abychom také naslouchali. Rád eh, bych to zopakoval, protože stále ještě máme čas, jak změnit věci do pléna, ale chtěl jsem ještě jednou poděkovat panu Dafovi za práci, kterou jste vykonal, protože to je způsob, tak jak se pracuje eh, v tomto výboru. Předtím o tom hovořil také Martinez. Jedná se o to, abychom pokročili eh, v té evropské konstrukci, přiblížení se evropským občanům aby Evropané, ať už jsme v jakékoliv strany, sdíleli ty stejné cíle. Děkuji. Děkuji a slovo má pan poslanec Tejn. Eh, já bych také chtěla poděkovat Andrew Duffovi za jeho práce a za evropský ideál, který má. A krátce bych chtěla zareagovat na to, co řekl pan Hefner k započítávání mandátu z nadnárodní kandidátky. Já eh, vidím také velké problémy v radě. Domnívám se, že členský stát, kterému já náležím, <clears throat> také by měl asi problém s tím. Jednalo by se o schválení dodatečných křesel pro poslance Eh, to mm, prostě není vhodné eh, v této době, kdy všichni musíme šetřit a kdy zejména v Německu vlastně diskutujeme pouze už jenom o záchraném deštníku pro euro. Eh, já jsem to řekla na minulé zasedání, ale to, když tady bohužel nikdo nebyl. To bylo na tom prodlouženém zasedání, abych měla skutečně veliké problémy, jak by se to vysvětlilo občanům. Protože ten dobrý nápad nadnárodní kandidátky a to, co jsme chtěli vlastně udělat v zájmu občanů, by mohlo vyústit v pravý opak. A ještě jednou bych chtěla, alespoň pak, že by měly existovat problémy tady v parlamentu při hlasování Ah, se velice vyslovit pro tento systém započítávání, protože kdyby zůstalo u toho původního počtu hlasů, tak by se nemusela až tak měnit, ta, nemusela až tak měnit původní návrh a uspořili bychom si tu diskusi s malými zeměmi, že by nemuseli se zříkat žádného dodatečného hlasu, až protože by velké státy nedostaly žádná dodatečná křesla a pakliže by mělo dojít k tomu nečekanému hlasování, že na takové nadnárodní kandidáce by třeba bylo sedm poslanců z Malty, <clears throat> myslím, že z toho nikdo nevychází, tak bychom to mohli vyřešit <clears throat> v možnosti takového převysle, převislého mandátu. To znamená, v jednom období by jeden Malťan dodatečně seděl v parlamentu a e, při dalších volbách by to zase bylo s těmi 700 751 hlasem vyřešeno. E, prosím vás, abyste toto e, měli v povědomí jako kompromis. Děkuji. Děkuji a slovo má pan poslanec Scholz. Děkuji vám, pane předsedo. Také já bych chtěl skutečně rituálně, jako všichni ostatní, poděkovat Andrew Duffovi za jeho práci. Domnívám se, že zejména to jeho setrvání v této práci a skutečně to přivést až k hlasování je úctyhodné. Eh, tři poznámky. Domnívám se, že v otázce započítávání nebo propočítávání mezi sou... existujícím počtem mandátů a eventuálním navýšením prostřednictvím nadnárodních kandidátek se dostáváme k zásadní otázce, není-liž pravda. Protože zásadní otázka je, uznáváme jako jeden volební obvod eh, Evropskou unii, pak v tom případě to nemůže být v nadnárodním seznamu. Čili Pakliže se chceme domluvit na nadnárodních kandidátkách, já jsem pro, tak v tom případě je třeba vyzvat politické rodiny, aby reálně v souladu s jejich interními pravidly takové seznamy dát dohromady a také je zprostředkovat jaksi v celé Evropě. A to je, celé, to je vlastně velmi napínavé na celém tomto projektu. Já osobně bych řekl, že do budoucna, ale to je spíš taková vize, se mohli úplně zříci národních stran, šli bychom jenom s evropskými politickými stranami do volebního kampaně a pak bychom měli úplně jiný přístup. Ale o tom tedy nemůžeme teď diskutovat. Ale myslím si, že to by tedy byla velice dlouhodobá perspektiva v tomto tématu. Myslím si, že se neobejdeme bez toho, aby se diskutovalo o navýšení i z těch důvodů, že za tímto nápadem eh, tran, nadnárodních kandidátek musíme mít také zájem občanů. Potřebujeme mít tady Eh, spolupráci mezi národně, z národního měřítka zvoleného poslanci a mezi těmi poslanci, kteří by byli zvoleni v tom nadná, ten, ten nadnárodní kandidáce. A teď, co se týče spravedlnosti velké malé strany, velké malé země, my tady vidíme dost rozporuplný obraz, to řeknu naprosto jednoznačně eh, v souvislosti s těmito nadnárodními kandidátkami v souvislosti toho eh, systému, jak se má používat cestopná poměrnosti, protože to znamená, že poměr mezi malými a velkými zeměmi nebude spravedlivý a zejména pro menší strany, evropské strany, by tady mohlo z toho vyplývat velké znevýhodnění. To je tedy otázka, o které by se mělo i nadále diskutovat. Takže za třetí, souhlasím s návrhem prodloužit období mezi projednáváním tady na výboru a hlasováním na plénu až do června, protože to nám dá možnost s odhlasovanou zprávou tu debatu vnést jak do jednotlivých politických skupin, tak do jednotlivých politických stran, jak to diskutovat na veřejnosti. Protože když budeme mít dost času, mohli bychom dobře připravit hlasování a podpořit to prostě na základě argumentů, které vneseme do politických stran. Hm. Ještě jedna myšlenka na závěr. Tak trochu stále mi tady chybí, postrádám, že se nebavíme o cestě. My tady hovoříme sice velmi striktním textem, ale jakým způsobem k tomu dospějeme a jak bychom mohli tuto cestu rozšířit. O tom jsme nehovořili a možná, že bychom o tom měli popřemýšlet. Sí. Eh, mi di... Říkal jsem, že mám pocit, že zde je konsensus na to, abychom zítra hlasovali ve výboru a hlasování v plenárce odsunuli na červen. Teď bych vás opravdu ale už poprosil velmi o velkou stručnost, protože se nám dostává času. Pane poslanče Dafe, máte slovo. Jenom pokud je uzavřené versus otevřené kandidátky, preferenční kandidátky, či hlasování. Já nedělám žádné tajemství z toho, že já eh, jsem spíše nakloněn eh, tomu preferenčnímu systému, protože je to věc, která je pobytku, představuje pobytku jak pro kandidáty, tak pro voliče. Eh, Pokud jdou lidé do volebních místností, přijdou tam tedy a zjistí, že evropské politické strany nařídili uzavřenou kandidátku a jediné, eh, co může volič učinit, je označit křížkem celou tu kandidátku unblock, tak to si myslím, že není tak atraktivní z hlediska zvyšování volební účasti. A kontaktu komunikace mezi parlamentem a voličem jako situace, kdy volič má na vybranou mezi buď celou kandidátkou, anebo ehm, preferenčním uplatněním svého hlasu. Takový je můj pohled na věc. Nicméně samozřejmě chápu, že ehm, jiní mohou být odlišný názor. Abychom eh, také zachovali, nebo pokud je otázku zájmů malých versus velkých členských států. Tady bych jenom připomenul, že cílem té nadnárodní kandidátky je právě prolomit toto pevné propojení mezi europoslanci a členskými státy. Takže myslím si, že v této věci nemusíme být nadměrně opatrní a můžeme eh, dát průchod experimentu, eh, který bude více pluralitní a volnější z hlediska volebního postupu. Ale samozřejmě toto rozhodnutí bude příslušet celému výboru. Eh, záleží, jaké k tomu výbor zaujme stanovisko. Moje zpráva určitě nechce předjímat diskusi o této tolik důležité otázce mezi námi a radou. Pan Gualtieri a několik dalších kolegů, italských kolegů, nadneslo téma trestaných osob, které by neměly mít možnost kandidovat do Evropského parlamentu můj názor po té, co jsem to projednal s ostatními členy výboru i mimo rámec výboru, je takový, že pokud by k takové situaci mělo najít, eh, dojít, tedy byla by z osoby, které byly trestány pro, na základě obvinění z, z podílu na organizovaném um, zločinu, um, pokud tedy takové osoby mají být zbaveny eh, svých občanských práv nebo částečně zbaveny, tak toto rozhodnutí přísluší členskému státu. Není možné, aby Evropská unie eh, vnucovala takový zákaz v celé 27. Myslím si, že by šlo o porušení principu subsidiarity. A bylo by to také v rozporu se zavedenou praxí a tradicí v řadě členských států. Pokud jde o poznámku pana Gvaltieriho týkající se stávajícího složení parlamentu a že jde o porušení principu um, sestup, sestupné poměrnosti, či otázku eh, přiměřeného souladu s tímto principem. Já nechci měnit složení tohoto parlamentu, který byl eh, zvolen ještě předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. A zákon, který definuje sestupnou poměrnost eh, v aktu tuto otázku řešíme nyní. Jenom bych upozornil, že dochází minimálně v pěti případech k závažnému složení principu sestupné poměrnosti při stávajícím složení parlamentu. A ten, tohoto problému si již všimli lidé mimo parlament. Samozřejmě se objevila kritika, zejména ze strany německého federálního ústavního soudu v této věci. A tato kritika samozřejmě eh, bude přetrvávat, pokud se nám nepodaří se alespoň pokusit tento problém řešit nějakým matematickým vzorcem, který by byl dostatečně trvalý, eh, transparentní, spravedlivý, přijatelný. Pokud bychom chtěli ignorovat tento problém, tak um, Německý ústavní soud a další subjekty jistě nebudou nadšeny. Můj osobní názor je takový, že bychom měli zachovat mírně sebekritický eh, postoj vůči eh, stávajícímu složení parlamentu. Rafael se mě tázal, jaký je rozdíl mezi metodou St. Leguiho a Dontovou metodou. Ten rozdíl není velký, ale eh, St. Leguiho metoda obvykle eh, dává přednost eh, více, dává větší přednost tedy menšinovým stranám, tedy jde o více proporční systém a z tohoto důvodu právě se nyní zavádí do německého volebního systému eh, i jinde. Pokud jde o dvojkandidátky, respektive dvo, přítomnost na dvou kandidátkách, eh, ten europoslanec, eh, který by případně byl úspěšný jak na vnitrostátní, tak na nadnárodní kandidáce, by si musel vybrat zda chce být zvolen za e, tu nadnárodní kandidátku, či zda chce být poslancem za svoji zemi. A e, bylo by vždy na tom jednotlivci, jak se rozhodne. Samozřejmě by se ten člověk musel rozhodnout rychle. A kandidát hned následující po e, dané osobě na kandidáce, ze které by se eh, ten zvolený europoslanec stáhl, eh, by tedy zaujal jeho místo. Tak vypadá ten návrh eh, ve své současné podobě. Samozřejmě možná i toto téma bude se otevře tedy při jednáních s radou v tomto výboru. Příliš neblásná toto téma otevírat, ale samozřejmě je to legitimní téma k diskuzi. Dále, pokud je o to, zda bychom měli trvat na tom, že by těch 25 křesel bylo navíc, anebo aby se to odebralo z těch 751, by se to z nich odečetlo. Zatím byl náhled výboru takový, že by mělo jít o 25 křesel navíc nad rámec 751 křesel. Pro tuto variantu je zatím vyjadřována větší podpora. Myslím, že pan Mendes de Vigo má se pravdu, když chce žádat poradě, aby souhlasila s tím, že se určitá tranče z těch 25 určitá část těch 25, že by se to tedy odečítalo z aktuálních poslanců. Kdyby se toto žádalo poradě, tak si myslím, že by to bylo velmi problematické, že se nám to nepodařilo prosadit a vyjednat. Dokonce i v parlamentu by byla situace složitá, protože eh, asi by tady došlo k, roz, k rozporům národními delegacemi mezi stranami. Proto bych se snažil vyhnout situaci, kdy, kdy by se nám rozdrobil konsenzus zde v parlamentu, jak v rovině národních delegací, tak v rovině politických stran či skupin. Myslím si, že abychom dosáhli maximálního koncenzu, bylo by nejrozumnější tedy doplnit ta křesla navíc. Z okolností se domnívám, vzhledem k tomu obrovskému tlaku, pod kterým pracujeme, že a je to tady důsledkem Lisabonské smlouvy, že potřebujeme více poslanců kteří doufám zaujmou vedoucí roli a budou se velice aktivně podílet na činnosti parlamentu. A pokud bychom tady doplnili stávající počet o těch dalších 25 křesel, pak možná bychom bychom z té nadnárodní kandidátky mohli, eh, mohli hledat třeba nástupce pana Barosa či dalších eh, komisařů. Já si myslím, že je na místě experimentovat s touto věcí. Ano, to je to správné slovo, experimentovat. A e, pokud jde o poznámky německých kolegů ohledně e, veřejných výdajů, e, tak v minulém volebním období měl parlament 785, no, bylo to nastaveno původně na 785 poslanců, takže navýšit, těch 751 na 25 by neměl být problém. Pan uh, eh, Bronz samozřejmě položil velice eh, relevantní dotaz ohledně toho matematického vzorce, ale bohužel respektive eh, může být v klidu, protože v pozměňovacím návrhu je překračujeme, přemostujeme tento problém tím, že eh, uznáváme skutečnost, že prostě se nedokážeme shodnout na matematickém vzorci, eh, že je to věc, která se žádá ještě další dlouhou diskusi a pokud projde poznací návrh je, což se domnívám, že se stane, pak ty tři eh, matematické vzorce, které jsou navrhovány, odpadnou. Pan Scholz. Eh, není na pana Šulce. Eh, malé strany musí mít důvěru v to, že u nadnárodní kandidátky podle St. Legiho metody eh, bude jejich situace dobrá. GUE například by mohla získat podporu v zemích, kde v současné době není zastoupena. Myslím, že nemáte například britského, máte severoirského poslance, ale nikoli britského, respektive máte irské poslance, ale nikoli britské. Zatímco takto by kandidátka GUE byla k dispozici ve všech volebních místnostech ve Velké Británii, takže vlastně úplně poprvé by občané mohli legitimně vyjádřit eh, podporu eh, také v Anglii, eh, ve Walesu a ve Skotsku vaší straně. Já zrovna k těmto voličům patřit nebudu, ale jistě chápete, že určitě není důvod se cítit, a myslím si, že dosti bizarní, vlastně, že všechny politické strany mají dojem, že podle té nové metody eh, se jim zhorší situace, zhorší podmínky. To určitě nemůže být pravda. Není možné, aby se zhoršila situace pro všechny politické strany na nadnárodní kandidáce. Takže já bych asi apeloval na to, abyste byli odvážní, abychom se pustili do tohoto experimentu, abychom zahájili vyjednávání s radou a zjistíme, jak daleko se to dostane celé. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu kolegu Dafovi. Zítra budeme hlasovat po desáté hodině. Po desáté hodině začne hlasování. Teď tady máme bod 6 pořadu jednání, a to sice interinstitucionální dohoda o společném registru transparentnosti mezi parlamentem a komisí. Projednáme to společně s bodem 7, což je změna jednacího řádu navazujících na zřízení tohoto registru transparentnosti. Zde jsem zpravodajem. Já hlasovat budeme rovněž zítra dopoledne, takže já bych teď velmi stručně načrtl tu situaci a poté proběhne diskuse. Diskuse se v zásadě zaměřovala na jednu konkrétní otázku a to sice mm, otázka povinného zápisu do rejstříku, do registru transparentnosti. Povinné registrace institucí, jako jsou třeba regiony. Zde jsme tudíž vypracovali několik kompromisních pozměňovacích návrhů které by měly vyjasnit eh, pochybnosti o výkladu. Teď si můžeme projít tyto kompromisní pozměňovací návrhy. Eh, pokud je, mm, nebude povinnost, aby se do rejstříku transparentnosti zapisovaly eh, regiony a podobné subjekty, tedy ne jednotlivé osoby, které zastupují regionální či podregionální orgány, ale pouze pokud by vznikl nějaký autonomní subjekt. Toto je výklad, respektive takto vykládáme přílohu 1 smlouvy. Tam v té příloze je uveden výčet jednotlivých subjektů, které se budou muset či nebudou muset registrovat do tohoto rejstříku transparentnosti. Potom další otázka, o které se hodně debatovalo, se týká takzvaného toho charakteru povinného zápisu do rejstříku já se stavím negativně k pozměňovacím návrhům, které říkají, že eh, do budoucna by to mělo být povinné. Dle mého názoru rejstřík eh, transparentnosti je už de facto povinný. Další otázkou je Respektive jednak je tady ta povinnost zápisu jako taková a po druhé, za druhé je tady ta povinnost zápisu, pokud se chcete vůbec dostat do Evropského parlamentu. Dále, pokud někdo chce eh, vykonávat vliv na zájmy evropských institucí, tak se bude muset zapsat do tohoto rejstříku. Takže v tomto smyslu ten zápis skutečně bude povinný ale jistě by bylo velmi obtížné si představit, že to stanovíme jako povinnost pro jakoukoliv firmu, pro jakýkoliv subjekt, který nemá zájem nějak ovlivňovat Evropskou unii, abychom u nich vyžadovali povinnost tohoto zápisu do rejstříku. To by bylo absurdní. Takže, jak říkám, už teď je tady ta povinnost se zapsat do rejstříku, ale jenom v určitém smyslu. Myslím, že tady v této otázce povinného zápisu není nějaký větší problém. Protože pokud chcete vykonávat určitou aktivitu, ovlivňovat určitým způsobem činnost Evropského parlamentu nebo Evropské komise, tak se musíte do rejstříku zapsat. Jsem však proti několika pozměňovacím návrhům, které říkají, že rejstřík by se měl stát povinný. Já, jak říkám, to, si to vykládám tak, že už tady ta povinnost je. Potom je tady jeden pozměňovací návrh, respektive několik pozměňovacích návrhů, které hovoří o tom, že by mělo dojít ke změně e, dohody. Já bych tady chtěl říci, že dohoda, dohody už bylo dosaženo. Já nejsem proti návrhům, které říkají, že dohoda by neměla být schválena, že by se měla nadále přepracovávat ale je tady několik pozměňovacích návrhů, které eh, hovoří o změně té dohody a podle mě tyto pozměňovací návrhy jsou nepřijatelné, protože buď to dohodu, buď to dohodu prostě přijmeme, schválíme nebo neschválíme, ale nějaké pozměňování, úprava dohody v této chvíli to podle mě není v pořádku. Tak to je asi tak v kostce všechno, co jsem chtěl říci. A respektive máme tady dva body. Jednak tady dohoda jako taková a poté tady máme bod týkající se změny jednacího řádu navazujících na registr transparentnosti. Já už jsem tady o tom hovořil minule. Domnívám se, že dohodu bychom měli schválit eh, tak, jak je. Samozřejmě je potřeba se zamyslet nad výkladem některých těch konkrétních bodů. To možná můžeme ještě eh, doladit oproti původnímu textu. Textu, promiňte. Ale zároveň bych chtěla také říci, že se tady hovoří o té pracovní skupině. A tady bych ještě uvítal další návrhy. Já už jsem o tom hovořil na posledním eh, jednáním, kde se o tom hodně debatovalo, že je to dohoda mezi parlamentem a komisí. Bude to tedy vyžadovat změnu jednacího řádu. Určitě to nebude vyžadovat nějakou harmonizaci trestního práva, ale bude se to týkat nějakých změn týkajících se korupce a podobně. Já se tedy domnívám, že se jedná o důležitý krok kupředu, určitě to není ale ještě definitivní krok. Nejedná se o to, že bychom už dosáhli definitivního cíle, co se týče transparentnosti. Nejedná se jenom o jeden krok, o důležitý krok upředu, možná o první důležitý krok kupředu, Potom je tady několik pozměňovacích návrhů, jedna kolegy DAFA a několika dalších, které určitě podporují tento koncept. Věřím, že byl již distribuován eh, text těch tří kompromisních pozměňovacích návrhů. K jednomu z nich eh, byl přidán důležitý bod, který přispívá k souhrnému kompromisu. Děkuji. Ano, to je tady tento návrh. Dostal jsem to e-mailem. Můžeme si to tady pročíst. První kompromisní pozměcí návrh je návrh A, který eh, se připojuje k písmenu B zprávy. A říká se tady, že nepovinnost zápisu se týká zastupitelů, které jsou součástí své administrativy. 11, 12, 13 smlouvy. A je to něco, co by bylo potřeba ještě eh, vyjasnit v následující revizi smlouvy. a také tady vyjádřeno přání, aby komise v této chvíli vyjádřila jasně, jak vidí ty eventuální následné kroky, následní úpravy. Sette se è la parte finale che aggiungeremo a questo eh, compromesso, eh, questo emendamento di compromesso A Čili tahle ta věta by se měla doplnit pozměňovacímu návrhu A. Potom eh, kompromisní pozměňovací návrh B. Následovně máme to tady francouzsky a to sice týká se to písmena C, článek 6 kde jsou uvedeny nejdůležitější aspekty té dohody. Písmeno C říká se tam, že transparentní registr, rejstřík, který bude vytvořen, eh, bude sloužit transparentnosti a neměl by eh, rozlišeně eh, tady rozdělovat mezi zástupci občanské společnosti a zástupci veřejných orgánů. Eh, je třeba zohlednit různou roli lobbyistů a partner, oficiálních partnerů Evropské unie. Nejenom. Tímto návrhem se v podstatě říká, že instituce nemají povinnost se zapsat do rejstříku za, z transparentnosti, ale jejich eh, zastoupení. Ano. No a konečně kompromisní návrh C, to se týče odstavce 6 eh, bis, to je nový odstavec a říká se tam následující. Eh, Parlament se domnívá, že pravidla týkající se zástupců veřejných orgánů a organizací eh, slouží veřejným zájmu a jsou spojeny s ústavními pravidly a tudíž jejich základní práva nemohou být identická s těmi, kteří reprezentují speciální zájmy, protože ty jsou vyzýváni zaregistrovat se a nemohu se domnívat, že organismy či orgány, které mají autonomní statut, ale nejsou veřejnými orgány. Já myslím, že toto je jasné. Takže toto je schrnutí těch kompromisních pozměňovacích návrhů, které vyplývají z předchozích diskusí. A teď vidím, že jako první se hlásí kolega Grote, takže máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Domnívám se, že tady jsme dospěli do určitého cíle etapy. Není to ještě konec prací týkající se tématu transparentnosti a neměli bychom tady zaměňovat pracovní skupinu předsednictva, která byla ustavena, kde pan Wallis, paní Wallis pardon, ve Štrasburku podávala svou zprávu, protože to je vlastně nahoře na šéfovském patře a myslím si, že je to také nutné, jistě nás to přivede dál. Pan Cassini eh, se svou eh, expertní skupinou společně s komisí vyjednal text a skutečně je tomu tak, že s tímto textem můžeme souhlasit, anebo hlasovat proti. Já se vyslovuji pro, protože jsem velice rád, že jsme dospěli ke kompromisu v tomto místě a jak řečeno, je to určitý cíl v určité etapě. E, ukazuje se, že pozměňovací návrhy 37 a 38 nejsou přípustné. E, ve zprávě týkající se předešlého tématu a jsem také velice vděčný za to, že co se týče zemských zastoupení, jsme dospěli k určitému kompromisu. Pan Kasiny o tom hovořil, že zástupci těch organismů státu, které mají ústavní charakter, mají přístup jak do parlamentu, tak do komise. Já bych rád ještě jednou vyjádřil, že doufejme brzy, budeme mít povinný re, si rejstřík a že ho budeme mít společný s radou. A sice, aby všechny tři instituce byly rovně spolu postaveny. Eh, mělo by být naším cílem, abychom toho dosáhli. Každá skupina návštěvníků hovoří o tomto tématu transparentnosti. A bohužel tady došlo k incidentům v Evropském parlamentu, eh, kde prostě došlo k nějakým kriminálním mm, incidentům a to eh, na, přivádí zpět k nepříjemným otázkám. 99,3% nebo více jsou slušní kolegové a kolegyně, abychom měli udělat všechno proto, abychom skutečně dosáhli takového eh, registru transparentnosti, a doufám, že zítra konečně se nám podaří eh, to schválit. Děkuji. Děkuji a slovo má pan poslanec Efner. Já bych chtěla jenom říci, že já jsem se skutečně zaměřil jenom na ty hlavní body. Eh, potom je tady ještě několik dalších pozměňovacích návrhů, o kterých jsem nehovořil, a to proto, že nejsou zase tak zásadní, jsou spíše druhotné. Takže teď pan poslanec Hefner. Já, ich will mich. Ano, já bych se chtěl vyjádřit k těm nejpodstatnějším věcem. Děkuji srdečně, pane předsedo, milý kolego Kasíny, za tuto zprávu a také děkuji za navržené kompromisní pozměňovací návrhy. Pohlížím na to jako kolega Grote, že je to skutečně krok na cestě k co možná největší transparentnosti a e, vlastně Škoda je, že tímto krokem se ubírá pouze parlament a komise a nikoliv rada společně s námi. To by jistě radě i nám příslušelo a slušelo lépe, kdybychom jako tři instituce udělali tento krok společně k otázce závaznosti. Souhlasím s tím, že v rámci logice zde zvoleného postupu a zde zvoleného právního základu je to obtížné upravit jinak, ale chceme-li mít závazný registr, pak bychom mohli možné, možná reagovat na základě článku 352. Naš problém je, že nemáme žádné sankce. My sice říkáme, že ten registr je povinný, ale kdo se tam ne, nepřihlásí, tak nemůžeme aplikovat žádné sankce. Hmm, leda, že by neměl bač, ale to je prostě to, co vyjadřují eh, někteří občané, že někdo prostě vstupuje do tohoto parlamentu s jiným badžem než s parlamentním badžem prostřednictvím denního nějakého průkazu nebo tak. Takže to je relativně slabá cesta. Tímto směrem sice evidujeme, kdo vstupuje do domu, ale neevidujeme tím, kdo opravdu vede lobbyistická jednání a kdo ne ale to je na základě stávajícího právního základu e, v rámci možného, nic jiného možné není. Je to dobrá zpráva k vyjednané dohodě. Mm, ještě ve dvou bodech jsem dal pozměňovací návrhy, o tom jednom jsem hovořil, to je otázka závaznosti. A druhý bod e, už tady také zazněl a to je bod týkající se těch zastoupení zemských nebo vlád, které sami mají legislativní a ústavodárnou moc. E, s těmi nemůžeme jistě nakládat jako s libovolnými lobbyisty. A e, to jste přijal do svého kompromisního návrhu, to velice vítám a do, myslím si, že tento problém, <clears throat> jakmile my to budeme moci tady formulovat tímto způsobem, bude vyřešen. Rád bych řekl, že je to vlastně dvoustranný akt, protože se to týká i komise, proto vedu jednání a vedl jsem jednání s komisí. Nejprve jsem narážel na nepochopení a jaksi velmi odcizený postoj, kde mi bylo řečeno, že dokonce církve eh, ani církve nemají výjimku a proč by tedy výjimku měla mít zemská zastoupení, ale já bych to tady jasně proklamoval. Do církve člověk může vstoupit nebo ne člověk může být členem jedné země a přesto nemusí do kostela. A když je člověk členem církve, i když bych to samozřejmě nechtěl dávat na stejnou roveň, to je stejné jako když si někdo rozhodne, jestli si koupí auto u Volvo nebo u VVčka, nebo když si počítač, tak se mohu také rozhodnou pro svou společnost. A proto si myslím, že zájmové skupiny, kteří hájí pouze zájmy určitých komunit, eh, mohou se mají zaregistrovat, ale já nemohu se rozhodnout, jestli jsem e, občanem svobodného státu Bavorska nebo e, Severního Porní Vestfálska. Když jsem občanem, tak jsem součástí e, této komunity a jsem zastupován zvolenou vládou. A není tomu tak pouze ve Spolkové republice Německo, ale zejména u nás jako ve federálním státě je to tak, že podstatná část státních kompetencí vykonávají jednotlivé zemské vlády i vůči Evropské unie. A proto zástupci zemských vlád, kteří tady mm, slouží jako úředníci zemského zastoupení, nelze označovat jako lobbyisty. Jsem rád, že už to tady není a mám naléhavou žádost na komisi, aby všechno to, co mi bylo přislíbeno v ústních jednáních a sice že komise to také pochopila a že chce změnit odpovídajícím způsobem praxi, že to takto prohlásí i komise, buď v dopise, nebo že to dají sem do protokolu, protože nestačí, když to prohlásíme jenom my tady něco v, rozho, v rozlišování není jasné. Teď jsme došli k tomuto rozlišení a je jasné, že tak, jak pan předseda Kasiny to rozhodl, by se to mělo odrazit ve zprávě a že komise by měla také prohlásit a že až do příštího přeskumu dohody a až do nové formulace budeme s tím nakládat tak, jak to stojí zde. Tuto prozbu mám si mm, tedy na zástupce komise. Aby, a tímto způsobem bych považoval ten pozměňovací návrh za veliký úspěch a děkuji mnohokrát za spolupráci. Grazie. Děkuji. A nyní má slovo pan poslanec Adrianis. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. První zasedání nově ustavené pracovní skupiny pod vedením pana předsedy Buzeka se uskuteční zítra. Jenom pro informaci Diana Wallis a já jsme byli jmenováni na konferenci předsedů jako místopředsedové. Budou tam dva hlavní body, dva hlavní mandáty. Jednak přeskoumat kodex chování europoslanců a dále přeskoumat kodex chování e, lobbystů a navrhnout případné změny u obou těchto kodexů. V této souvislosti bych měl několik otázek. Meziinstitucionální dohoda eh, sam obsahuje kodex chování lobbystů a jasně říká, co by měli a neměli dělat. Stejně tak v jednacím řádu příloha 10 je obsažen kodex chování lobbystů, který se nahrazuje tím, co je obsaženo zde. Takže, pane předsedo, měl bych otázku. Pracovní skupina parlamentu, která byla mimo jiné jmenována právě proto, aby revidovala tato pravidla, tak dle vašeho názoru má nějakou možnost pozměnit či upravit pro účely parlamentu to, co se objeví v tomto interinstitucionálním dokumentu, protože pokud ne, pokud nebude jasně řečeno, co by měli a neměli dělat lobbysté, tak si myslím, že je poměrně eh, bezpředmětné mít parlamentní pracovní skupinu. Potom mám druhou otázku, která se eh, netýká, jednak těch, netýká těch německých eh, republik, což je samozřejmě zajímavá věc, ale týká se obecně mm, zástupců, ať už evropských, ne zástupců evropských vlád a různých spolkových republik, ale zahraničních. A otázka zní, co, di, co diplomatická zastoupení, jak se bude s nimi zacházet v rámci této interinstitucionální dohody. Já vím, že je e, zájem takový, aby došlo ke změně legislativy, Mm, co všechna ta evropská legislativa, která má ovlivnit třetí země. Eh, řada třetích zemí se snaží poměrně silně lobovat prostřednictvím diplomatických zastoupení, ambasád a podobně. Nejsou to přímo lobbysté v tom finančním slova smyslu, ale mm, prostě snaží se ovlivnit evropskou legislativu, snaží se ovlivnit postoje europoslanců. Budou se tyto subjekty muset eh, registrovat v rámci této, eh, podle této interinstitucionální dohody nebo nikoliv? Děkuji. Eh, Děkuji a slovo má paní poslankyně Tejne. Äh, Já jsem také chtěla poděkovat za kompromisní návrhy, zejména za ty návrhy týkající se zemských zastoupení a či kanceláří veřejných orgánů. Je mi jasné, že to je dohoda, která byla uzavřena a může se hlasovat buď pro nebo proti. Chtěla jsem se zeptat komise, zda by nemohla ad hoc prohlásit, protože v pozměňovacím návrhu stojí, že při dalším přeskumu Eh, dojde k odpovídajícímu vyjasnění v této dohodě, zda by nešlo už teď vyjmout eh, tato zemská zastoupení. Pan Hevner říkal, že vedl rozhovory, které asi zatím nic, žádný výsledek nepřinesly, ale mohla by tady komise k tomu učinit nějaké prohlásení, protože na jedné straně dohoda lze prostě, může být škrtnuta. Tady se jedná jenom o to, že by byla vyškrtnuta dvě slova, to bychom mohli zvládnout za pět minut. A proto se domnívám, že vyjednávací komise Evropského parlamentu, že s tím, s tím vlastně souhlasí, a kdyby souhlasila i komise, souhlasila s tím, aby ta dvě slova v příloze dvě byla škrtnuta, tak by to bylo jednodušší. Takže rovnou otázka na komisi, jestli by to mohli krátce prohlásit. Děkuji a teď bych ještě dal znovu slovo kolegovi Hefnerovi. No, já bych nechtěl, aby nedošlo k nedorozumění. Já jsem vedl rozhovory s komisi a řekl jsem, že na začátku to bylo obtížné pro komisi rozpoznat ten problém, ale na konci došlo k jednoznačnému příslibu, změnit to takovým způsobem, jak to také navrhl pan Kasíny ve svém pozměňovacím návrhu. To mi bylo ústně, osobně takto přislíbeno. Samozřejmě to není žádné zatěžitelné prohlášení. Já mohu citovat pouze z důvěrného rozhovoru a proto bych tady vyžádal komisi, aby eh, prostě na veřejném, na tomto fóru se vyjádřila. Děkuji. Grazie, onorevole Duff. Děkuji a slovo má pan poslanec Duff. Děkuji. Já jsem jenom chtěl trochu upokojit pana Lambrinidise. tím, jak se poští do té nové pracovní skupiny. Já si myslím, že ve výboru panuje takový pocit, že interinstitucionální dohoda je v pořádku v tom jim aktuálním rozsahu, ale za současných eh, podmínek ten její rozsah právě není dostatečná, dostatečný eh, na to, aby to bylo dostatečně robustní řešení. Vzhledem k tomu, že se výrazně rozrostly pravomoci parlamentu a že se změnil duch doby, která bude žádat více jaksi otevřené zprávy, a bude klást maximální nároky na e, státní, na veřejnou službu. Takže já si myslím, že není problém e, tuto věc nyní dokončit. E, ono se to chystalo už delší čas, takže já si myslím, že by bylo vhodné to není dokončit, ale jsou určité známky, že si budeme přát to posunout dále. Například poznávací návrh číslo 30, kde hovořím o eh, myšlence legislativního hm, otisku či stopy a eh, žádám po předsednictvu, zda by nemohlo vypracovat nějaký systém, tak aby poslanci, zejména zpravodajové, měli za povinnost zaznamenávat eh, své kontakty s registrovanými lobbysty. Já vím, že jde o citlivou záležitost eh, a bude složité se na tom dohodnout eh, na nějakém konkrétním postupu, ale myslím si, že stojí za to se o to pokusit. A doufám, že výbor bude připraven podpořit tento pozměňovací návrh spolu se mnou. Děkuji. Děkuji a o slovo požádal zástupce komise, takže můžete vystoupit, pokud si přejete. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že v kontextu této diskuse bych asi rád nadnesl tři body ke zvážení. Za prvé, všiml jsem si, že slovo lobista se neustále používá v souvislosti se všemi subjekty, o kterých počítáme s registrací. Já bych rád zdůraznil, samozřejmě eh, to může učinit eh, pan Cassini sám, ale my jsme se v celém textu eh, snažili neoperovat a podařilo se nám vyhnout se používání slova lobista, protože pokud by eh, to muselo být, pokud by muselo být tady o subjekty eh, podle definice lobbystů, tak by ten rozsah byl daleko, eh, ten rozsah musí byl daleko širší. A právě nám šlo o to zareagovat na žádost celé řady organizací, které jsou partnerem v mnoha procesech a akceptují proces transparentnosti, pokud pouze pokud to nebude znamenat, že poté tato organizace nechtějte, aby nakonec byly považovány za lobbysty v důsledku tohoto procesu. Čili pro ty organizace je velice důležité, aby nebyly vnímány jako lobbystické subjekty. To je velice důležitý argument. Ale eh, ten text obsahuje dva články, které třeba vnímat eh, navzájem v propojení. Je to článek 9 nejprve, kde je poznámka pod čarou, kde se hovoří o tom, že vlády členských států, vlády třetích zemí a mezinárodní organizace a mimochodem také eh, diplomatické eh, mise eh, se nebudou registrovat. V případě federálního státu, kde národní vláda přenesla, delegovala část svých pravomocí na nižší úroveň, pak v naší interpretaci to je možné vnímat jako součást této věci. Samozřejmě to neplatí pro spolkové země v Německu, respektive může to platit například pro spolkové země v Německu, ale my nechceme opravdu pouze se slovem spolkové země, protože se to může zrovna tak týkat Španělska či Spojeného království a podobně. Ale článek 10 eh, podostavec B, respektive odstavec B, uvádí ten princip, že cokoliv vyplývá jako role ze smlouvy, bude mutatis mutandis aplikována na všechny organizace. Čili pokud jde o věc vyplývající ze smlouvy, jak ta činnost nespadá pod ten rejstřík, pod ten registr. Čili činnost veřejných orgánů na jakékoliv úrovni, eh, která koresponduje nějak s činností eh, založenou ve smlouvě, spadá mimo tento rejstřík, tento registr. Proto podle našeho názoru tento text eh, zaručuje dostatečnou ochranu v těch aspektech, o kterých, o kterých jste zde diskutovali. bez mikrofonu. Tak teď jste to dost, docela vyjasnil, protože eh, já, já znám vaši interpretaci, ale myslím si, že je třeba to dále vyjasnit, protože tam, kde, protože pokud říkáte, že členské státy, to znamená zároveň například eh, Eh, krajské orgány a podobně, eh, tak proč to tam není explicitně uvedeno? Protože to vyvolalo mnoho nedorozumění. A vím, že mnoho těch problémů vyplývá spíše ze zprávy, než to původního návrhu z původního textu, ale je třeba to vyjasnit. A zpráva by měla být v souhlase s tou samotnou dohodou. Ähm, Já jsem chtěla ještě krátce říci, děkuji, promiňte, chtěla jsem ještě jednou říci, Vždycky je lepší požádat o slovo. Eh, já jsem chtěla, jenom když se podíváme na římskou 6 pod odstavec, eh, to jsem chtěla vyjadřit, že u kanceláří eh, které pracuje jako zemská zastoupení, že by se tam dala poznámka pod čarou, tím nejsou na mysli kanceláře zastupující jednotlivé země, protože vlastně tím to všechno vzniklo na základě toho pododstavce, kde jsou uvedeny tyto kanceláře jednotlivých zastoupení. Takže pracuji, teď můžeme pracovat s poznámkou pod čarou. Allora io devo cercare di chiudere poi abbiamo la Děkuji. Já bych jenom chtěl upozornit, že ještě nás čeká schůze koordinátorů. Dále se opět hlásí o slovo eh, Lambrenidis a Andrejde a tím bych to už potom ukončil. Takže prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Já se znovu hlásím o slovo, protože to, co řekl kolega Andrew Duff, eh, částečně rozptýlilo mé obavy, ale ne úplně, protože když si vezměte pozměvací návrhy Andrewa, tak je to typický případ toho takového návrhu, který eh, hovoří o tom, co by měla dělat pracovní skupina jak by nejlépe měli pracovat europoslanci, aby to bylo transparentní, jak by se to mělo zaznamenávat a tak dále. Ale mm, to je ta činnost, která by se teoreticky měla dělat a potom by se mělo předložit návrh tomuto výboru, eh, jak eh, to zapracovat. Ale když to vezmeme opačně, když budeme postupovat opačně, když nejprve budeme mít tady rejstřík transparentnosti a potom tam bude uvedeno, co by měli šířeji dělat europoslanci, aby to bylo transparentní. Nevím, jestli je to takto koncipováno v pořádku. Nechávám to na vás, abyste to posoudili, ale jenom na to upozorňuji. Není to prostě úplně jasné. Nejsem si jistý, jestli to nejsou dvě věci, které jsou vlastně v konfliktu. Co se týče těch eh, třetích zemí, tak viděl jsem tu poznámku pod čarou a jsem rád, že to tam je uvedeno a také chápu, že to nemůže být nyní pozměněno. Ale eh, když, a teď odkazuji na komisi, když vy říkáte, že to, že budete uveden v registru, neznamená nutně, že jste lobista, tak dobře, to je jistě v pořádku. Ale když vy říkáte, že to, že budete v rejstříku, znamená, že se snažíte ovlivňovat evropskou legislativu způsobem tak, jak by to vyhovovalo vám, tak v takovém případě mm, pokud by se tam zavedlo národní vlády, a říkáte, že to by nemělo být v, tom, nemělo být v rejstříku, ale říkáte, že zahraniční vlády mají jinou úlohu, ty nejsou zase zapojeny do té evropské legislativy, tak to je trošku uh, sporné. Vy říkáte, že když tam někoho uvedete, tak to znamená, že to není lobbysta, že to, to jenom znamená, že jste nějaký externí subjekt, který se snaží ovlivnit legislativu. Uh, Nicméně možná už teď je trošku pozdě, abychom tuto debatu znovu otvírali a možná spíše to něco k zamišlení do budoucna. Každopádně děkuji vám za čas. Děkuji a slovo má pan poslanec Grote. Udělejme to jednoduše. Přizveme k tomu radu, dostane se také do toho rejstříku, bude, do registru, pardon, a bude spolu vyjednávat o těch věcí. To by to šlo do budoucna udělat, že by se účastnila i rada a pak by se taková dorozumění odstranila předem. Děkuji. Já se teď pokusím stručně zareagovat eh, tady na ty námitky a dotazy, které zde zazněly. Jednak bych chtěl říci, že kodex chování, už to tady zaznělo, já to jenom opakuji, že to už existuje v rámci našeho jednacího řádu, je to teď nahrazeno novým kodexem chování, který se objevuje v eh, dohodě jsou tam mm, určité postihy, jsou tam, eh, jsou odstupňovány, jsou tam, je tam tuším pět, pět stupňů takových postihů. Nic samozřejmě nebrání tomu, aby to bylo ještě trošku rozšířeno nebo upraveno, ale už tam tyto postihy jsou, takže to tam máme. Za druhé, co se týče diplomatických zastoupení, to už tady zaznělo, nebudu to eh, znovu opakovat. Eh, hovoří se o tom v této dohodě. Já určitě souhlasím se dvě, těmi dvěma pozměňovacími návrhy, eh, jednak to, co přednesl kolega Dáv a potom tuším, to je pozměňovací návrh číslo 3. Jedná se o první velmi důležitý krok. Není to ještě definitivní věc, ale je to prostě první důležitý krok. Eh, a já jsem proto, abychom to schválili, to, co navrhuje kolego Lisová kde se požaduje, aby předsednictvo eh, zvážilo vytvoření takového systému, kdy by jednotliví poslanci měli za povinnost eh, evidovat jména osob, které se nějakým způsobem s nimi kontaktovaly a vyjadřovaly se k legislativnímu procesu aby ve finální zprávě bylo vždy uvedeno, jaký zástupci jakých zájmových skupin je kontaktovali, kontaktovali zástupce výboru. Já s tím určitě souhlasím, i když musím říct, že to bude poměrně komplikovaná věc. To je něco, co se snadno řekne, ale velmi těžko se to bude uvádět do praxe. Co by se tam mělo konkrétně uvádět? Eh, jenom ti, kdo byli zapsáni do rejstříků, nebo i ti, kdo nejsou zapsáni do rejstříků, ale kontaktovali poslance někde jinde, mimo Evropský parlament? Měli by se na konci zprávy uvádět pouze jména těch, kdo kontaktovali zpravodaje, nebo i stínové zpravodaje, nebo všechny? Jakým způsobem to konkrétně ošetříme v praxi? Já uh, určitě souhlasím s takovou myšlenkou, že by se něco takového mělo dělat, ale jak říkám, bude se to muset ještě dále rozpracovat, dále promyslet v rámci našeho výboru, v rámci pracovní skupiny. Já musím říct, ale že tady nevidím žádný konflikt, protože mm, jedná se o schválení rejstříku transparentnosti, budou tam sankce, postihy, budou tam povinnosti pro europoslance, pro lobbysty, pro zástupce zájmových skupin. Ano, v dohodě se nezmiňuje slovo lobbysté, hovoří se tam o organizacích, o osobách, které se chtějí e, zapojit nebo přispět. Tam nejde jenom o to ovlivnit. Víte, ono v, v italštině třeba to slovo ovlivnit už samo o sobě má takový negativní návrh, nádech, ale možná tady je spíš o nějaký přispění, zapojení se do procesu. Jsou to lidé, kteří nám mohou i pomoci v naší práci. Uh, Eh, a je, je ovšem důležité, aby to všechno probíhalo v transparentním duchu. Já se domnívám, že prostě ten rejstřík jako takový bude velikým krokem ku předu, ale samozřejmě je potřeba ještě učinit další kroky. Pracovní skupina musí mít eh, na paměti všechny ty negativní události, kterým došlo. To není, a není to něco, eh, co bylo hm, způsobeno jenom zájmovými skupinami. Byli to třeba i novináři, kteří se kamuflovali, jako, jako, kteří se vydávali za zájmové skupiny a podobně. Mm, všichni tito se snažili kontaktovat členy Evropského parlamentu. Mohou to být různé subjekty, které budou chtít eh, kontaktovat europoslance ne v Brus- jenom v Bruselu a ve Štrasburku, ale kdekoliv, v jejich domově, v jejich bydlišti a podobně. Uh, takže eh, je opravdu potřeba mít takovýto rejstřík transparentnosti, který bude schromažďovat jména a údaje o těch nejdůležitějších osobách a subjektech, kteří se snaží eh, kontaktovat instituce, aby bránili své zájmy. A nejedná se jenom o prosazování ekonomických zájmů, ale i různých jiných eh, zájmů. Takže to je z mé strany asi vše. Doufám, že zítra můžeme tedy přistoupit k hlasování. Věřím, že tady máme poměrně širokou schodu, která doufám, že se promítne do toho hlasování. Doufám, že bylo dosaženo schody alespoň u těch kompromisních pozměňovacích návrhů. Mám tedy pocit, že k tomuto bodu je to již vše, že můžeme to snad uzavřít ale ne zcela, ještě nám tady zůstává tady zpráva pana poslance Messerschmitta, eh, je to stanovisko pro výbor Jury ke zprávě lepšího zákonodárství, takže slovo má pan poslanec Messerschmitt. Um, Děkuji, pane předsedo, nevím, do jaké míry si přejete, abych to pojednal podrobně, protože už nám došel čas. A jak víte, máme zde dvě zprávy eh, ohledně eh, lepší legislativní tvorby Jednak je zde věcné hledisko, jednak princip proporcionality a kromě toho je zde také zpráva o e, inteligentní regulaci, regulativní činnosti. E, jsou zde, jsou zde, výbor, jsou zde zprávy ve výboru e, právním, či stanovisko správního výboru, které také ten návrh stanoviska naši kolegové dostali. Nejprve pokud jde o princip proporcionality je třeba eh, zdůraznit, že komise vítá nové iniciativy podle Lisabonské smlouvy a do budoucna byly vypíchnuty čtyři oblasti, ve kterých se očekává, že tato věc bude klíčová. Jednak je to eh, regulace v azylové oblasti, eh, dále spotřebitelské záležitosti a kvalita produktu a a energetika. Já nevím, jak to bude eh, eh, vypadat. do budoucna. Myslím si, že to takto bezprostředně tato zpráva nebude představovat žádnější problémy. Na druhé straně zde zpráva o eh, inteligentní regulativní tvorbě, kde jde o racionalizaci a zlepšení kvality legislativy pro jednotný vnitřní trh. Zajména jde o větší otevřenost celého procesu, tak aby Eh, se na to mohlo participovat více zainteresovaných subjektů. Konkrétně se tam uvádí, že komise si přeje podniknout osm nových iniciativ, včetně nových eh, významných podnětů, včetně toho, že nové eh, podněty pro legislativní tvorbu musí podléhat daleko, daleko striktnějšímu vyhodnocení, než tomu bylo doposud. posud Eh, opět eh, otevřenost je zde klíčovým slovem v této zprávě. Eh, komise trvá na hlubší kontrole kvality a stále se třeba v roce 2012 doběhl proces snižování administrativní zátěže, což se zdá být poměrně optimistický termín, vezmeme v potaz dosavadní stav. Dále komise chce zlepšit webové stránky a je tam i celá řada dalších relevantních podnětů, cených podnětů. Většina z nich se objevuje v návrhu zprávy pana Sajada Karima v právním výboru, ale zdá se mi, že tady ještě jsou některá nedořešená témata, která bych mohl zapracovat a která tady hodlám promítnout do svého návrhu stanoviska. Eh, který vám, eh, který vám velice brzy poskytnu. Jednak pokud je o hodnocení dopadu, vnímám jako zlepšení, pokud budeme mít k dispozici kvalifikované hodnocení dopadů, vždy předtím, než se vůbec spustí legislativní proces, ale eh, často vidíme, že Eh, se objevují pozměňovací návrhy Rady a samozřejmě z parlamentu, které výrazně pozmění původní návrh komise. A já si myslím, že je vhodné, aby ten proces eh, hodnocení dopadu byl otevřenější, tak abychom tedy aktualizovali hodnocení dopadu eh, v souvislosti s pozměňovacími návrhy z Rady a z parlamentu. Dále se zde objevil návrh národních parlamentů Eh, zdokonalit webové stránky EULEX, což si myslím, že by se mělo také ve zprávě, um, ve zprávě objevit a proto to navrhnu ve svém stanovisku. Dále, za třetí, objevila se stížnost, že všechna hodnocení dopadů pracují s hrubými čísly, nikoli s čistými čísly, což znamená, že je nemožné vyhodnotit reálný dopad nových legislativních podnětů z ekonomického hlediska. Proto bych navrhovala, abychom eh, na toto alespoň upozornili komise, tak aby změnila svůj přístup do budoucna. Za čtvrté, ve zprávě se objevuje pouze to, že program snižování administrativní zátěže vyprší v roce 2012. Za prvé, není reálné, aby cílu bylo dosaženo v tomto časovém horizontu, to je do konce roku 2012. Za druhé, není příliš ambiciozní mít tento cíl nastaven pouze pro období do roku 2012. A proto navrhnu, abychom nějak realisticky vyhodnotili možnost dosažení těchto cílů do roku 2012 a také, co se bude v této oblasti dít po tomto datu, tak aby se celý ten proces poté nezastavil. A za páté, na závěr, pokusím se řešit problém, který řada členských států je soukromých subjektů a osob vnímá. Jde totiž o rozdíl v provádění nařízení mezi členskými státy. Nejenom z hlediska časové osy implementace, ale také z hlediska takzvaného eh, gold platingu, kdy se tedy pod rouškou jak se evropské legislativy zavádějí eh, přísnější vnitrostátní normy, což narušuje jednotný vnitřní trh. Myslím si, že jsem velice tedy stručně schrnul Eh, co chybí v té zprávě. Vypracuji tedy návrh stanoviska, který vám obešlu, eh, dáme k dispozici koordinátorům, samozřejmě sekretariátu a velice se budu těšit na případné připomínky a podněty na další zlepšení, eh, tak aby právní výbor mohl vypracovat kvalitní zprávu za parlament. Hlasování, myslím, plánováno na červnové plenární zasedání ve Štrasburku. Děkuji, pane předsedo. Grazie, onorevole Mes. Děkuji panu poslanci Messerschmittovi a hlásí se pan Guerrero. Gracias, señor presidente, gracias, señor Messerschmitt. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, pane Messerschmitte. Eh, Vital Moreira byl náš stínový zpravodaj, nemohl tady být, aby mohl dát svůj názor, ale dejme tomu, že jsme vlastně toto téma dali až na poslední chvíli na pořad dnešního jednání. Pověřil mě, abych eh, tady demonstroval některé naše pozice. My se domníváme, že toto je nesmírně důležitá záležitost, eh, které skutečně věnujeme pozornost každý rok, bychom mohli říci. A je to věc, kdy skutečně můžeme přispět eh, naším názorem k právnímu výboru. Je jasné, že bývá stále přijatelnější, že inteligentní regulace není jenom právní postup a přístup, ale je to vedeno ze zásady konkurenceschopnosti a hospodářského růstu. Vždyť otázky dobré, správné úpravy jsou zásadní pro dobré fungování ekonomiky a pro dobré fungování celého systému ve svém celku. Dobře, zásadní bod je podívat se, jak zabránit nadměrné regulaci Eh, jak zabránit nadměrné zátěži díky této regulaci a jak snížit tuto administrativní zátěž, která není nezbytná, protože každým okamžikem přibývá této administrativní zátěže, která není nezbytná pro. Proto zjednodušení legislativy, snížení administrativní zátěže, aplikování nových technologií všechno, co může v této oblasti být dosaženo. To, na co právě poukázal pan Messerschmidt, znamená, že se tady jedná o to, že inteligentní regulaci musíme vlastně mm, věnovat pozornost všem oblastem Evropské unie a také finančním otázkám, což je oblast, o kterou se v současné době zejména zajímá jak Evropská unie, tak Evropský parlament. Musí tady být určité předvídání celého dopadu, který může mít určitá legisla, určitý legislativní záměr a také hodnocení post ex, as, ex post, pardon, a sice jak fungovala eh, tato legislativa eh, a přispět iniciativě úspěchu toho, co fungovalo dobře a odstranit to, co nefungovalo. To znamená, eh, ex ante se podívat na eh, odhad, jak by to mohlo fungovat, jaký dopad by to mělo mít a potom hodnocení ex post. Eh, jako spolu legislativec společně s radou Evropský parlament je povinen eh, produkovat takovou legislativu, která bude blízká občanovi, která bude občanovi srozumitelná a transparentní. A také bychom neměli prostě se vyčerpávat příliš detailní legislativou, příliš technickými záležitostmi, příliš puntičkářskými záležitostmi protože e, máme e, vlastně konečný, konečnou politickou kontrolu na aktiv, na aktiv přenesené pravomoci a proto bychom neměli se snažit skutečně upřesňovat bod po bodu naprosto veškerou legislativu a udělat to, pro, jak to udělat, aby tato legislativa byla prostě daleko jednodušší a transparentnější pro občany. Se Děkuji a nyní, jestli pan kolega Messerschmidt by rád zareagoval na pana Guerreiru, další řečníci už se nehlásí. Děkuji. Já mám pocit, že víceméně to vidíme stejně. Eh, chceme, aby legislativa fungovala co nejlépe, aby se co nejsnadněji aplikovala na zainteresované subjekty. Já jsem si eh, zaznamenal návrhy, které tady zazněly, zaznamenal jsem si ty názory a určitě promítnu do návrhu, který bude distribuován. A pan Guerreira, stejně jako všichni ostatní, jsou velmi vítáni, pokud se budou chtít zapojit a přednést své návrhy. Děkuji. Grazie. Děkuji. Tímto jsme tedy uzavřeli uh, i tento bod. Kolega Messerschmidt již řekl, že, bude, že rozešle svoji zprávu. Hmm, nebude přítomen na našem příštím jednání, takže pozměňovací návrhy můžete předkládat do lhůty 24. května. 24. května je tedy lhůta pro předložení návrhu. Tímto prohlašuji za ukončené jednání našeho výboru. Budeme pokračovat zítra ráno 9 hodin, kde eh, si vyslechneme eh, kolegu Josefa Sajera o ústavní reformě v Maďarsku, která, jak nás již informovala kolegyně, byla dnes schválena. No a nyní máme před sebou schůze koordinát, schůzi koordinátorů, kterou bych i hned zahájil, protože máme již velmi málo času. Ale jestli budete souhlasit, tak navrhuji, abychom se podívali na některé urgentní eh, body a potom bychom ostatní mohli odložit na zítra, na začátek jednání, kde bychom to snad zvládli projednat co nejrychleji zítra.